Euh, Vážení kolegové, navrhuji vám, abychom zahájili jednání. K bodu jedna. Přijetí pořadu jednání. Tady bych ráda sdělila několik změn. Pokud je o bilance švédského předsednictví, budeme mít to privilegium, že za chvíli vyslechneme pana Svena Oto Litorina, ale doprovází ho žádný ministr, protože paní Husmark Persson eh, mezi nás nemůže přijet. Ona je švédskou ministrní pro sociální zabezpečení. Dále. Výměna názorů o úpravu eh, pracovní doby mobilních eh, činností v silniční dopravě tento bod, eh, tam zjistíte, o jaké dvě části půjde, až se k tomu dostaneme zítra na začátku jednání v dohodě s naší zpravodajkou paní Kingou Kunz jsem se dohodla, že hm, podáme informaci o záležitosti mikrofinance, k tomu se ještě s panem ministrem za chvíli vrátíme. A vlastně tady provedeme jakési, jakousi bilancování s komisí. Zítra paní Kinga Kunz vlastně provede tuto bilanci. Čtvrtý moment. Zpráva paní Plomb. Zlepšení bezpečnosti ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnanky, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojící zaměstnankyň. Pan ministr o tom také za chvíli pohovoří a na žádost paní zpravodajky a různých skupin nebudeme hlasovat k této zprávě zítra ta, to hlasování bude odloženo na příštím zasedání 27. ledna a můžeme to udělat tím spíš, že eh, výbor pro ženy se vysloví až 23. února. Vzhledem k těmto změnám pořadu jednání vás vyzývám, abychom zítra začali místo v 9.30, 9.30, pardon. Pane Levecen, chápu, vy jste aktivním členem, vy jste totiž eh, koordinátorem náhradníkem, jsem velice ráda, že máte tuto funkci a máte slovo k pořadu jednání. Paní předsedkyně, já bych chtěl jenom navrhnout, aby diskuse pod bodem 5 byla přesunuta na lednové zasedání. Důvod je jednoduchý. Spravodajka zde není. A já doufám, že to bude přijatelná a že bude možné tento bod přesunout na leden, abychom mohli mít lepší diskuzi s účastí zpravodajky. Děkuji zpravodajka mi sdělila tu, tento požadavek, která patří eh, k politické skupině knížkovám sympatie a bohužel jsem ten požadavek dostala příliš pozdě a za těchto podmínek je velice svízelné znovu upravit pořad jednání, což by znamenalo, že bychom museli přerušit jednání na tři čtvrtě hodiny, což eh, nevypadá dobře a já vám navrhuji a doufejme, že eh, můj návrh podpoříte, abychom dnes provedli první výměnu názorů a eh, administrátoři a političtí zástupci to zaznamenají a před hlasováním bychom měli mít druhou výměnu názorů za přítomnosti zpravodajky, což eh, ji umožní, aby se vyslovila k jednotlivým bodům. V každém případě by nebylo vhodné, kdyby při takto důležité záležitosti a vzhledem k tomu, že tady je tak vysoký počet pozměňovacích návrhů, hlasování nastalo okamžitě po předložení pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že je správné, když dnes provedeme první neformální výměnu názorů o pozměňovacích návrzích a jsme připraveni k tomu a poprosím sekretariát, aby v našem harmonogramu našel vhodnou chvíli, aby proběhla druhá výměna názoru pozměňovací návrhům a zpravodajka bude moci být mezi námi a vypracovat kompromisy pro finální hlasování v našem výboru. Pane Ludvincene, můžeme takto postupovat? Myslím, že ještě někdo jiný žádá o slovo. Prosím. Uh, I tend to agree. Uh, já bych souhlasila, pokud jde o tuto otázku. Myslím si, že by bylo dobré, abychom s rozpravou začali dnes s diskusí. Já bych chtěla požádat o další věc, pokud jde o pořad jednání, týká se o zítřek ráno. Předsedně, předsedající říká, pane Vicne, já bych chtěla ověřit, jestli souhlasíte s mým návrhem. Helst Um, ano, Zdá se, že budeme muset přesunout diskuzi na leden. Myslím si, že je důležité, aby se zpravodajka účastnila této diskuse. Je nutné, aby byly ale věci připraveny, abychom tak mohli postupovat co nejlépe. Já bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné přesunout uh, diskuzi. Bylo by to možné? Mnohokrát děkuji, paní Cornelis. Uh, um, yeah. uh, ano, zítra tedy dopoledne nebudeme hlasovat od 9 do 10. A tak by bylo možné využít tento čas na to, abychom se připravili na trialog a abychom se zbývající schůzi začali v 10, nikoli v 9. To prepare for the trilog. Mohli bychom se připravit na trialog týkající se mikrofinancí. Eh, v každém případě není k ničemu eh, přistoupit k trialogu zítra, no, že Koreper se schází zítra, takže od našeho posledního setkání při tom trialogu jsme neměli žádné, žádný nový moment k tomu, aby, ale čekáme na výsledky Koreperu. Možná, že by bylo vhodné, abychom se sešli v příští pondělí a připravili trialog pro eh, úterní večer a bylo dohodnuto, že 8. 9. proběhne ten trialog a že to tedy bude příští úterý 8. 9. a eh, zač- zítra ráno začneme 9. 30. Ještě někdo jiný, kdo žádá o slovo? Nikdo, takže mm, přistoupíme k první měně názoru po našem setkání s panem ministrem a já se pros, jeho prosím, aby mě prominul, že jsme museli toto všechno projednat, ale všechno znáte na spaměť. Pokud jde o e, e, schválení zápisu ze schůze konané ve dne 4.5. to už bylo rozdáno k bodu 3. Ráda bych vám sdělila několik sdělení, ale to udělám až po výměně názorů s panem ministrem. Chci mu poděkovat za to, že přijel mezi nás. A bez prodlení mu předám slovo a to, že jste s námi dnes s dvěma osvětleními. Ještě více eh, osvětlí vaši přítomnost mezi námi, vlastně byl přijat, byla přijata Lizabonská smlouva, takže, což ovlivní velice jasně dva dvě témata, článek 9, což je ta horizontální doložka a te všechny záležitosti, které máte vy na starosti a my na starosti, by se mohlo postavit do jiné hierarchie, tak jak to Evropská unie teď připravila zda jde o, eh, o, o služby obecného zájmu nebo veřejné služby, eh, včetně tomu novému, včetně toho nového článku a protokolu. Budeme příště se k tomu ještě vrátit a je velice důležité sdělit, že dnes vlastně tady máme nový právní obzor. To, že jste přijel mezi nás poté, co jste včera uzavřel dohodu o jedné záležitosti, která byla dlouho zablokována a stále se čeká na stanovisko Evropského parlamentu, to je dobrý signál, máte slovo. A teď už vlastně dokonale znáte tento postup, protože vy jste se už účastnil, když jste zde byl eh, mezi námi poprvé na začátku vašeho mandátu. Prosím, pane mistře. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně čas letí, když je zábava. A já mám pocit, že to bylo jako včera, když eh, jsem zde na začátku září byl a nyní se blížíme k konci švédského předsednictví. Jsem velice rád, že zde mohu být, abychom zhodnotili práci švédského předsednictví v této oblasti a budu se snažit projít jednotlivé body. Nejdříve bych řekl několik slov o současné situaci na pracovním trhu v Evropě. Jak všichni víme, hospodářská a finanční krize a hodně postihla pracovní trh Evropy. Očekává se, že Evropa přijde o více než 7 milionů pracovních míst v letech 2009 až 2010. Nezaměstnanost by mohla dosáhnout do roku 2010 až 10 Od začátku Lisabonské strategie míra zaměstnanosti vzrostla o téměř 4% body na 65% v roce 2008. Současní hospodářská recese ale pravděpodobně změní tento růst. Ačkoliv a krizi pociťují všechny členské státy, její dopad je různý. Včera jsme měli první setkání EPSCO během švédského předsednictví. A rovněž to probíhalo společně s Radou pro eh, spravedlnost a vnitřní věci. A bylo to poslední schůze podle smlouvy z NIS. Dnes vstupuje Lisabonská smlouva v platnost a, a tak uh, ústavní uspořádání Evropské unie se mění dochází k mnoha institucionálním změnám v Evropské unii a z tohoto důvodu se musíme také snažit, nebo v této souvislosti se musíme snažit bojovat proti dopadům krize na pracovní trh. A pevné závazky jsou nesmírně důležité proto, aby Evropa vzešla silnější z hospodářské krize. Aby z, Evro- aby z krize vzešla vybavena pro budoucí problémy. A diskuze v EPSku se, hovo, se soustředili na toto téma. Když jsem zde byl v září, měl jsem pocit, že zde existují určité obavy týkající se dané situace a také obavy týkající se metod, které můžeme používat na úrovni Evropské unie, pokud jde o zaměstnanost. Já si myslím, že my všichni e, Vidíme to, že zde nejde jenom o statistiky, čísla nebo procentní body. Jde zde především o lidi. O jednotlivce, o lidi z krve a masa, kteří přicházejí o práci nebo kteří se nemohou dostat na pracovní trh. A před krizí jsme měli na 100 milionů aktivních lidí mimo pracovní trh. Je nutné, aby tito lidé se cítili být součástí společnosti. Je nutné, aby eh, měli svoji výplatní pásku, aby mohli realizovat své sny. A je nutné, aby mohli ovlivnit svoji budoucnost. Před třemi lety jsem se účastnil projektu eh, ve Stockholmu. Setkal jsem se eh, s člověkem, který se jmenoval Lev, byl o tři roky mladší než já a 14 let byl na invalidním důchodě řekl, že jediné, co potřebuju, je, abych měl práci. Navzdory všem těm statistikám, které eh, vidíme každý den, jde zde především o lidi. Jde zde o lidi, kteří chtějí být součástí společnosti. Potřebujeme mít lidský přístup na věci ale musíme dívat také z hospodářského hlediska. V budoucnosti nás čekají demografické změny a demografické výzvy v celé Evropě. A pokud chceme zachránit naše sociální systémy, pokud chceme mít místa pro vzdělávání, pokud chceme mít důchody, potřebujeme, aby každý Evropan byl součástí pracovního trhu a abychom tak rozšířili zaměstnanost. Můžeme politicky hovořit o tom, jak vytvořit odpovídající systémy. A takovéto diskuze probíhají, ale v budoucnosti je jasné, že budeme potřebovat každého. Nástroje na úrovni EU a na úrovni EPSCO jsou omezené a z tohoto důvodu musíme naše snahy soustředit na národní úroveň, na domácí úroveň a zároveň je třeba využívat otevřené metody koordinace. A musíme se soustředit na každou oblast politiky, která se týká začlenění na pracovní trh. Sociální Evropa začíná se zaměstnáním. Pokud chceme hovořit o soudržné Evropě, potom zahrnutí na pracovní trh je základním bodem. Zároveň chceme zaručit, abychom se vyhnuli růstu nezaměstnanosti, který by vedl dalšímu vzdálení lidí od pracovního trhu. Z předchozích krizí víme, že je nutné, abychom měli systémy pro to, jak začlenit lidi zpět na pracovní trh, jakmile dojde ke zvratu hospodářského vývoje. Potřebujeme mít plnou, co největší zaměstnanost, abychom zajistili dobrou budoucnost pro naše občany. Jedním z výsledků a, a schůze a začali jsme schůzi už e, neformální schůzí na začátku července, ale jedním z výsledků byla jednotlivá opatření v členských státech, která se soustředí e, na zachování pracovních míst. Chceme zaručit, abychom tímto způsobem bojovali ve střednědobém výhledu proti krizi a abychom také usnadnili strukturální reformy v Evropě. Jedním z výsledků naší schůze byla tato brožura. Je to schrnutí, je to určitý příklad dobrých politik se z různých členských států, a který má pomoci tomu, abychom zachránili pracovní místa, aby se lidé dostávali na pracovní trh co nejdříve. Kopie této brožury dám k dispozici. Včera na radě jsme dosáhli závěrů. Ministři pro zaměstnanost a pracovní příležitosti se zabývali post-Lisabonskou agendou. Závěry budou předány eh, mému premiérovi a budou využity před eh, španělským předsednictvím při přípravě post-Lisabonské agendy. Ještě se k tomu vrátím. V říjnu se sešla Evropská rada a zdůraznila závazek a posilovat začlenění na pracovní trh, aby se tak předcházelo zvyšování nezaměstnanosti. Takováto opatření jsou nutná pro eh, udržitelné veřejné finance. Podívejme se na základní bod eh, ze, ze včerejších závěrů. Jedná se o eh, přípravu na poslisabonskou agendu a také na boj proti krizi. Eh, Rada diskutovala o tom, jaká opatření je nutné učinit, abychom bojovali proti krizi, abychom zmírnili dopady na zaměstnanost a jak zaručíme, že tato opatření budou implementována takovým způsobem, že bude zajištěno, že se dostaneme z krize silnější a více vybaveni na další budoucnost. Hovořili jsme také o politice sociálních otázek a zaměstnanosti. A ta by měla zaručit vyšší počet pracovních míst v dlouhodobém výhledu. Rovněž jsme hovořili o závěrech Evropské rady. Je nutné, abychom vytvořili pracovní trh, který přispěje k posilování dobrých veřejných financí. A inkluzivní politika pracovního trhu musí být kombinována se sociální politikou a to představuje základní body pro boj proti krizi. Myslím si, že tyto závěry budou dobrým základem pro následující španělské předsednictví a také pro diskuzi o evropské strategii pro růst a zaměstnanost po roce 2010. Já bych chtěl na tomto místě zdůraznit, že naše předsednictví bylo pro nás skutečně zajímavé. Pracovali jsme s nově zvoleným Evropským parlamentem, když jsme začali. Došlo k obnovení smluv, by se dalo říci. Zároveň končí svoji práci komise během našeho předsednictví a čekáme na novou komisi, až bude formalizována. A udělali jsme tedy během svého předsednictví eh, vše, co jsme mohli. A připravili jsme práci pro španělské předsednictví a také pro následující komisi. Těším se na eh, úzkou koordinaci a spolupráci s Evropským parlamentem, pokud jde o otázky, které ještě nebyly vyřešeny. My potřebujeme vaši spolupráci, abychom společně zaručili dobrou budoucnost. Jak jsem před chvílí zmínil, hlavním dopadem krize a je, jsou problémy lidí. Způsob, jak to řešit, je návrh Evropské komise na vytvoření mikrofinanční facility. Myslím si, že přístup k mikrofinancím pro jednotlivce a malé podniky v ekonomice může posílit inkluzivnost pracovního trhu. Shodli jsme se na tom, že je třeba zlepšit pracovní trh s ohledem na dopady krize. A tento krok byl velkou prioritou pro naše předsednictví. Jak všichni víte, v současné době vyjednáváme s Evropským parlamentem o otázce protikrizových opatření. Je třeba vyřešit rozpočtové dopady tohoto návrhu a také financování tohoto nového nástroje. Rada podpořila návrh komise, že dojde k přesunutí eh, prostředků z, z položky na pokrok. My v každém případě držíme palce pro to, aby se tato věc realizovala. Jsem přesvědčen o tom, že dosažení dohody, pokud jde o tento nástroj, bude velice dobrým krokem a já doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu během švédského předsednictví. Ještě nám zbývá několik dní. Další důležitou oblastí je snaha nalézt rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem. Rada včera se shodla na nové směrnici týkající se rodičovské dovolené. To vychází z a příspěvku sociálních partnerů. A cílem tohoto návrhu je umožnit rodičům, aby našli rovnováhu mezi rodinným a soukromým životem. V návrhu se zohledňují příspěvky sociálních a partnerů. Jde nám zde o rovný přístup pohlaví. A opatření, jejichž cílem je umožnit eh, ženám a mužům, aby skombinovali rodinný a pracovní život je důležitým cílem rady. A z tohoto důvodu eh, se rada shodla na směrnici včera v rámci zasedání EPSCO. Švédské předsednictví také chtělo pokračovat eh, v práci na směrnici o mateřské dovolené. Byli jsme v úzkém kontaktu s Edith Estrelou, zpravodajkou, pokud jde o harmonogram parlamentu v této záležitosti. Státní eh, tajemník pro zaměstnanost se účastnil diskuze o této směrnici a účastnil se také 4. listopadu schůze výboru FEM. Ministr pro integraci a rovnost pohlaví eh, rovněž navštívil výbor FEM před nějakým časem. My se těšíme na další spolupráci s parlamentem a španělské předsednictví bude v této práci pokračovat. Konference na vysoké úrovni o zahrnutí na pracovní trh 26. až 27. října ve Stockholmu byla dobrou příležitostí proto, aby se zainteresované strany sešly a hovořily o politikách, jak bojovat proti krizi na pracovním trhu a jak eh, vytvořit silnější Evropu pro budoucnost. Konference eh, předvedla prezentace zajímavých studií a hovořilo se také o různých způsobech, jak zajistit zapojení na pracovní trh. Konference se také soustředila na to, jaké kroky jsou nutné, aby a byla posílená účast pracujících na pracovním trhu. Dále se konference soustředila na hlavní výzvy pracovního trhu v Evropě v následujících deseti letech. Třetí část se soustředila na to, jak je možné posílit zaměstnanost prostřednictvím aktivní sociální politiky. Paralelně s konferencí proběhlo několik workshopů, které poskytly příležitost pro ministry, aby hovořili o tom, jak zmírnit dopad hospodářské krize tím, že se zvýší přístup k zaměstnanosti. Diskuze se soustředily na národní opatření, která byla učiněna pro boj proti krizi. A tak došlo k výměně dobrých zkušeností. Máme před sebou ještě měsíc švédského předsednictví a jsem si jist, že společně budeme schopni se vyrovnat s výzvami před námi, než na konci měsíce předáme předsednictví Španělsku. A Osobně bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a výboru pro zaměstnanost za vaši spolupráci v uplynulých měsících. Těšíme se opět na spolupráci s vámi do budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za představení bilance předsednictví, které se odehrálo v obtížném harmonogramu. Vlastně byli jste na přechodu dvou složení Evropské komise při ratifikaci a přesto jste dostáli výsledku díky vašim návrhům na půdě rady. Některé otázky jsou dále předmětem jednání a to poměrně kritickým způsobem mezi našimi institucemi. A to je věc, o které budeme zřejmě jednat během následující výměny názorů. Nejdříve dám slovo paní Kinze Kunz, která je naší spravodajkou pro mikroúvěry. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Děkuji za vaše komentáře a úvod. Chci také vám poblahopřát k vašemu úspěchu. Bylo to obtíž, byly to obtížné měsíce být ministrem uprostřed krize, který odpovídá za zaměstnanost a sociální věci. Není to jednoduché. Také souhlasím s většinou z toho, co jste řekl. Zmínil jste, že i když vidíme znaky oživení v oblasti ekonomické a finanční v Evropě, my vlastně předpokládáme pokles zaměstnanosti a zhoršení sociální situace. Vy jste zmínil, že očekáváme, že 2 miliony lidí přijdou o práci v roce 2010. A nezaměstnanost může dosáhnout až 10%, což je velmi vysoká úroveň oproti minulým letům. Také jste zmínil, že hovoříme o lidském životě, nejde pouze o statistické údaje, jde o lidi a my potřebujeme aby se situace zlepšila pro každého v Evropě v budoucích letech. Je také pravdou, že sociální Evropa začíná zaměstnaností. Já bych se chtěla zeptat na následující. Chtěl bych, se, chtěl bych požádat o silnou podporu nástroj mikrofinancování, což by mohlo být velkým úspěchem pro švédské předsednictví. A je tu reálná možnost, že dospějeme k řešení a já jsem vlastně neúplně pochopila, proč tato jednání byla tak obtížná, protože v zásadě, pokud tomu rozumím, tak všichni souhlasí, že to je věc, kterou potřebujeme. Když lidé přijdou o práci, tak přicházejí i o kvalifikace, aby se mohli vrátit na trh práce po několika měsících, po půl roce, po roce. A proto je významné, aby existovalo opatření, jak pomoci lidem, aby byli i nadále aktivní a aby se mohli vrátit tedy co nejdříve do práce. Pomoci jim finančně, ale také formou podpory a pomoci jim získat novou kvalifikaci, případně začít podnikat. Takže byla bych ráda, kdyby švédské předsednictví skutečně dokázalo prosadit tento program, který považujeme za velmi úspěšný aby bylo možné ho prosadit na radě. Myslím, že parlament je proto připraven. Parlament je připraven pro maximální podporu a jsme ochotni udělat oběti, ale skutečně podporu, potřebujeme podporu Rady a švédského předsednictví. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Naprosto s vámi souhlasím. Dokonce řeknu, že jsme tady skutečně na stejné lodi a my se budeme snažit prosadit dohodu. Také si uvědomíme, že pokud má dojít k dohodě, potřebujeme kompromis. Tak už to chodí. Problém, kterému čelíme, je, že některé členské státy mají vážné rozpočtové potíže. A my usilujeme o dosažení rovnováhy. A pokud vás mohou něco poprosit, prosím, zavolejte na ministerstvo financí doma a po poproste je o určité, určitou pomoc. To by skutečně přispělo. Jakmile dosáhneme dohody, tak může krize skončit a snažme se, aby to bylo co nejdříve, ať tedy to nastane co nejdříve. A cítím, že v této věci eh, hrozí blokační menšina na radě. A to by bylo skutečně nešťastné snažíme se maximálně a já se budu i nadále v následujících dnech snažit přesvědčovat kolegy, aby oni přesvědčili své kolegy ve vládách, aby přijali určitý prostor, aby byli schopni vytvořit prostor a snad se nám to podaří. Děkuji, pane ministře, buďte ujištěn, že využijeme veškeré naše argumenty do zítřka, abychom eh, přesvědčili nejen ministry financí, ale také ministry sociálních věcí, že je skutečně důležité podpořit tento záměr. A myslím, že váš návrh je užitečný, aby všichni členové tohoto výboru, kteří se cítí osloveni a kteří, kterým záleží na úspěchu mm, facility mikrofinancování za švédského předsednictví, aby se pokusili přesvědčit svého ministra financí ale také ministra sociálních věcí. Nyní paní Elizabeth Mora a pa, paní, potom paní Turinen. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu ministrovi, že nás ještě jednou navštívil, aby nás informoval o pokroku práce za švédského předsednictví. Já nebudu nic doplňovat k tomu, co zaznělo o mikrofinancování, o mikrouvěrech. My všichni sdílíme tento pohled, že osobní iniciativa je zdrojem tvorby pracovních míst. A ať je financování sebe menší, vždy jde o velmi významnou formu mobilizace, tedy přispívat k vytváření pracovních míst. Chtěl bych se vrátit k dvěma bodům, kterých nám zejména záleží v boji proti dopadům krize na jedné straně, ale také co se týče eh, otázek zaměstnanosti obecněji. A jde o dvě otázky, které se týkají začlenění formou zaměstnání. Jak eh, se díváte na to, abychom mohli za švédského předsednictví urachlit vstup mladých na trh práce, protože víte dobře, že během tohoto krizového období eh, mladá populace, která ukončí studium, je zejména zasažena nezaměstnaností, krizí a naráží na specifické problémy. Samozřejmě můžeme proklamovat eh, velké humánní cíle boje proti nezaměstnanosti. Ale tady jde o specifickou populaci zranitelnou, zasaženou a jak tedy postupovat, kdy mladí tedy skutečně jsou zoufalí a chtěli by vstoupit na trh práce. A v této mládeži je podskupina, což jsou mladí, kteří končí vlastně vzdělání bez kvalifikace zde nedostatek odborné kvalifikace je trvalým faktorem eh, sociální marginalizace. Máte specifický cíl za švédského předsednictví pro tyto mladé bez kvalifikace. Další bod, kde bych se chtěla zeptat švédského předsednictví, hovořil jste o záchranné síti pro návrat do zaměstnanosti. My jsme společně vytvořili skvělý nástroj, který se týká potvrzování, tedy zkušeností z profesního prostředí, ale tento nástroj není využíván dostatečně. Využíván tedy jde o validaci nabité zkušenosti. Poprosím vás o odpověď, protože myslím, že v těch globálních věcech eh, jsme mnohé slyšeli, ale tady máme konkrétní dotazy, kdybychom měli tady konkrétní odpovědi. Paní Emily Turinen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat švédskému předsed, eh, ministrovi, že přišel již po druhé. Myslím si, že to vysílá jasný signál. Mám na vás jednu otázku. Když hovoříme o situaci týkající se zaměstnanosti v Evropě, myslím si, že je nutné eh, být realističtí. Ne pesimističtí, ale realističtí a upřímní. Když poslouchám odborové slavy, svazy a zástupce podniků, říkají, že situace je vážná. Eh, na pracovním trhu existují velké tlaky na mzdy, eh, na vysílání pracovníků do zahraničí a tak dále. Dochází tedy v Evropě už teď k sociálnímu dumpingu. Potřebujeme, aby politici měli odvahu řešit tyto problémy. Odborové svazy jsou eh, velice pozitivní v Dánsku, pokud jde o přístup k Evropské unii. Ale pro nás je těžké jim vysvětlit, proč se situace nezlepšuje. Já bych se chtěla zeptat, co švédské předsednictví dělá s problémem sociálního dumpingu, ehm, aby se tak situace vyřešila. Eh, eh, Mnohokrát děkuji. Nejdřív budu reagovat na to, co řekla paní Moha, pokud jde o začlenění mladých na pracovní trh. Já si myslím, že my všichni jsme z části frustrovaní tím, že mnoho mladých lidí má problém dostat se na pracovní trh. Pokud se podíváme na mezinárodní situaci eh, v delší době, zjišťujeme, že mladí lidé častěji podléhají rozdílům v hospodářském cyklu. Když hospodářský cykl klesá, mladí lidé nedostávají práci, když stoupá, potom se situace zlepšuje. A pokud se podíváme na situaci nezaměstnanosti asi 9%, nezaměstnanost mladých je až dvojnásobná tato situace je podobná i ve velice rozdílných zemích. Pokud se podíváme na země, které měly větší úspěch, pokud jde o snižování nezaměstnanosti mladých, je možné tyto země popsat dvěma slovy. Jedná se o snahu aktivovat a vzdělávat. Aktivovat znamená snahu udržovat eh, mladé lidi co nejbliže pracovního trhu ve chvíli, kdy ekonomika klesá a vzdělávání, jak paní Morán řekla, je nesmírně důležité pro to, aby se mladí lidé připravili na pracovní prostředí pro budoucnost. Některé země jsou schopné zaručit dobré kontakty mezi vzdělávacím systémem a podniky. Pokud se podíváme na Dánsko nebo Nizozemsko, zjistíme, že zde existuje skutečně úzký kontakt mezi vzdělávacím systémem a pracovním trhem, než jak tomu je například ve Švédsku. A to je pro nás samozřejmě nebezpečné, protože to znamená, že mnoho mladých lidí odejde ze školy, aniž by měli jakýkoliv kontakt s pracovním trhem. A vím, že zástupce ze Švédska byl v odborových svazech a jeho odborový svaz byl velice dobrý, pokud jde o snahu zapojit mladé lidi do pracovního trhu organizovaným způsobem. Já si myslím, že bychom se měli poučit z takovýchto dobrých výsledků je možné eh, snažit se eh, zapojit vzdělávací eh, systém, zapojit sociální partnery do procesu přibližování vzdělávacího systému a pracovního trhu. V Dánsku by lidé možná řekli, že zde existují také finanční pobídky, ale nechci zde zacházet do detailů. Hovořilo se zde o sociálním dumpingu. Já ale toto slovo nerad používám z určitých důvodů. Vysílá se tím signál lidem, že přestěhovat se z jedné země do druhé je špatná věc. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že je to v podstatě dobré mít tuto možnost. Mít možnost pracovat v jiné zemi a přestěhovat se tam. To je v podstatě dobrá věc já hovořím jako Švéd a pokud se podíváme na demografický vývoj, budeme nejenom ve Švédsku potřebovat hodně e, dalších e, lidí ze zahraničí v následujících 20-30 letech. Takže je to dobrá věc a já si také myslím, že e, to dává lidem možnost získat nové zkušenosti, což je dobré pro ně i pro pracovní trh. Samozřejmě ale jak si vzpomínáte na rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, v této věci, došlo k určitému znepokojení. Mě osobně to také eh, znepokojilo. Náš postoj byl, že eh, ve Švédsku by měly být švédské kolektivní smlouvy, by měly platit a švédská, švédské zákony. Nyní ale máme eh, tuto situaci a musíme ji řešit tak, jak můžeme. Rozhodnutí ve věci Lavale vedlo ke změnám před eh, několika měsíci a jasně se ukazuje, že ve Švédsku nemusíme implementovat minimální mzdu ze zákona. Máme zde stále ještě kolektivní smlouvy a je možné a měnit kolektivní smlouvy s ohledem na směrnici o vysílání pracovníků. To je velice citlivá otázka pro všechny. Já si myslím, že komise odvedla dobrou práci, pokud jde o snahu zlepšit transparentnost tohoto systému. Komise spolupracuje se sociálními partnery na evropské úrovni. V diskuzi se objevily dva body. Za prvé, sociální doložka, která by měla být připojena ke smlouvě. Já si myslím, že eh, už je pozdě, protože smlouva vstupuje v platnost dnes, takže loď už nám uplula. Druhý prvek byl, že by došlo k přeskumu směrnice o vysílání pracovníků. Předseda Barroso hovořil o, nevím, jak se to řekne anglicky, o prováděcím nařízení. Já si nejsem úplně jistý, co to znamená a e, my očekáváme, co tady komise udělá revize, přeskum směrnice e, o vysílání pracovníků, to je těžká věc. Minule jsme o tom hovořili. Uvidíme, s čím komise přijde. Já věřím, že je to velice citlivá otázka. Je nutné, aby každý znal Eh, legislativu, aby věděl, co má očekávat a aby mohl odpovídajícím způsobem jednat. Já se snažím eh, vyhýbat se slovu sociální dumping. Samozřejmě nechceme, aby eh, s lidmi se nakládalo špatným způsobem na pracovním trhu, ale musíme respektovat rozhodnutí soudního dvora. Potřebujeme zde mít určitou hranici. Mnohokrát děkuji. Pan Seržo Konferat a potom paní Pascal Grunie. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, myslím si, a již bylo řečeno, a ostatně také tak pracovalo švédské předsednictví, že nutné rozšířit pracovní trh, protože se nacházíme v hluboké krizi, kde opatření týkající se rodičovské dovolené a e, týkající se žen, které si přijímí děti, prostě musí být takové, aby se vytvořily paritní podmínky pro obě pohlaví, ale pracovní trh byl narušen i z hlediska kvalitativního, protože mnoho lidí bylo vyloučeno z tohoto procesu ještě předtím, než dosáhli důchodového věku a došlo k obecnému poklesu vědomostí, což není vždy nutně propojeno s mm, profesní kariérou lidí. Čím déle jsou postupují ve věku ku, ku předu, čím větší znalosti a zkušenosti mají v práci, e, čím více získali zkušeností ve svém zaměstnání, tím hůře odcházejí do mm, důchodu, takže důležité, aby tato opatření eh, byla doprovázena odborným školením, aby se eh, tady nahradila ta profesní složka, která je zničena, tak to je velice eh, choulostivé téma. Mobilita vše, co tady se dělá pro mobilitu mladých lidí, by mělo být pozitivní. Mladí lidé by si měli moci vybrat, kam půjdou, i ve své vlastní zemi. A pak jsou ještě další mladí lidé, kteří jsou nuceni odejít jinam, protože nemají jinou volbu a doma práci nenajdou. Nedomníváte se, že v budoucnu, především v okamžiku, kdy se z té krize dostaneme, že by bylo důležité řídit pracovní trh, ale také provádět koordinaci distribučních politik. náklady na nabídku. Tady se mohou objevit určité výkyvy, které se nacházejí nejenom ve vlastní zemi, ale také mimo vlastní zem. A když nebudete koordinovat mm, fiskální politiku a mzdovou politiku, možná, že to bude užitečné, ale pravděpodobně to stačit nebude. Mnohokrát děkuji, paní Pascal Gruni. Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, můžete nás ujistit, že otázka zaměstnanosti bude prioritou na příští Evropské radě v prosinci. Viděl jste všechny otázky, které jsme vám položili a z toho vyplývá, že to je téma, které nám leží mimořádně na srdci v době krize. A jaké budou konkrétní, jaká budou konkrétní opatření? Já se připoji kolegům, pokud jde o otázku mladých lidí ale mám ještě jedno specifické téma a to jsou lidé postižení, protože v oblasti krize, v, v okamžiku krize jsou tady lidé, kteří jsou daleko více vyloučeni než ostatní, protože jsou zranitelnější. A nyní pokud je o směrnici týkající se bezpečnosti a žen, které, právě, které jsou krátce po porodu, eh, Víme dobře, že došlo k posunu až do ledna a co očekával to je to směrnice za španělského předsednictví. Děkuji. Thank you. Děkuji. Takže začněme panem Kofraty a otázkou starších osob na trhu práce. Myslím si, že i když můžeme mít obavy z toho, že se na trh práce nedostanou mladí. Mladí lidé jsou zasaženi poklesem ekonomiky, ale mají šance při oživení. A pokud je někdo starší a je propuštěn, tak je to mnohem těžší se dostat zpátky do práce. Takže v praxi jsem eh, mnohem více znepokojen osudem starších pracovníků, kteří tedy jsou propuštěni v období krize. A během toho cyklu, který jsme zaznamenali u minulých krizí ve Švédsku i jinde, jsme zaznamenali vlastně trvalé vyloučení z trhu práce u starších osob, které dostali buď e, důchod nebo tedy dávky pro osoby postižené a tyto problémy přetrvávají vlastně i 10 až 15 let po poslední krizi ve Švédsku. Na druhé straně jste zmínil například eh, obory, které nedochází k propouštění. A tam dochází k finanční krizi a problémy související s hospodářským cyklem. A současně se transformuje ekonomika. A to vše je vlastně propojeno. A není jednoduché, eh, podívejte se na SAP nebo další firmy. Lidé, kteří jsou vysoce vzdělaní, kvalifikovaní, dlouho pracovali a nyní se musí přeškolit prostě na eh, zdravotní sestru. A je to, není to lehký výhled. Souhlasím s vámi, že koordinace všech politických oblastí je klíčová. Nemůžeme mít politiky trhu práce jako izolovaný ostrov, který prostě řeší následky krize a je naprosto izolován. Je třeba integrovat fiskální, průmyslovou politiku, vzdělávací politiku a všechny další oblasti, abychom vlastně vytvořili optimální politický mix, který se bude lišit v jednotlivých zemích, protože naše problémy se liší. A musíme zajistit, že se nám podaří ty nástroje optimálně namíchat a bez koordinace a integrace těchto politických oblastí budeme ztraceni a budeme jako zástupce pojišťovny, který přichází až po požáru, místo toho, abychom řešili krizi jako hasiči bezprostředně, když je to aktuální. Když hovoříme o, o prioritách, pokud je o nezaměstnanost, tak odpověď je ano, samozřejmě. Otázka zaměstnanosti má klíčový význam pro nás, pro všechny. Prostě kdybychom to neudělali, tak bychom klidně mohli jít domů. A důvod je jednoduchý. Vrátím se k tomu, co jsem říkal předtím. Pokud se nám nepodaří dostat lidi na trh práce a tady hovoříme o domácí úrovni a o vydávání prostředků, které zatím nemáme, tak skutečně potřebujeme, aby lidé pracovali, abychom zajistili náš sociální systém. Takže odpověď je jednoznačně ano. Když se dostáváme k dalším otázkám, co bude v budoucnosti, Myslím, že bych tuto otázku asi měl vynechat a nechat to eh, svému španělskému nástupci, aby to rozebral více. Také si myslím, že budoucí komisař bude mít před sebou celou řadu zajímavých otázek ve vašem výboru. A přeji mu skutečně mnoho štěstí. Takže napětí přetrvává. Pan Livingston a paní Lizla Jakoncary, pan Livingston. Tak för passa po helsa ministern hjärtligt. Mnohokrát děkuji. Vítám vás tady, pane ministře. Vždycky vás tady mezi námi rád vidím a dovolím mi to eh, položit několik otázek. Rád bych se zeptal na několik věcí. Pak, když jsem dobře pochopil, co jste nám tady říkal, domníval jste se, že pokud jde o určité momenty, takže to nebylo správné a A lze říci, že tato směrnice, která vedla ty případy tedy, které nás dovedly k té směrnici, eh, vlastně přinesly minimalistickou směrnici a teď je nutné, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby závěry soudního dvora byly respektovány, ale jako, když se na to podívám z hlediska evropského občana, máme všichni právo obhajovat sociální blaho, ekonomické blaho a doufám, že uděláte vše, co je ve vašich silách, aby ustanovení, která byla přijata, byla respektována. A nyní, pokud jde o směrnici o pracovní době, která byla projednávána mezi sociálními partnery, komise nám vyslala signál a je to zneklidňující. Víme velmi dobře, že Evropský parlament, jak dobře víte, bez pochyby několikrát požádal o snížení nebo o zrušení kvót, které snižují možnosti zaměstnanců pracovat na několika místech. Jaké je vaše stanovisko? Jaké je stanovisko švédského předsednictví, které pracovalo vlastně na o tomto rozhodnutí v průběhu diskuze. Pane ministře, vy víte o zprávě Stojbarovy skupiny, kde se hovoří o některých ustanoveních týkajících se eh, zaměstnanců malých a středních podnicích. Je to, jsou to vlastně administrativní náklad, který je obrovský pro malé a střední podniky, když by měli respektovat veškerá ustanovení. Co si tedy o těchto pravidlech a předpisech myslíte a o závěrech této zprávy? Jak domníváte se, pane ministře, že je možné um, mít určitou výjimku pro um, velkou skupinu pracujících pravidla, která se týkají světa práce je důležité snížit administrativní náklady pro podniky na straně jedné, ale na druhé straně to nikdy nesmíme dělat na úkor eh, pracujících, jejich pracovní doby a jejich zdraví. Hovořil jste o sociální Evropě. Řekl jste, že sociální Evropa začíná s pracovními příležitostmi. Ano, to je krásný, krásná myšlenka, ale k tomu dodám, když řeknete pracovní příležitost, musí to být dobré pracovní příležitosti a musí to být také dobré pracovní podmínky, dobré pracovní prostředí a dobrá eh, bezpečnost při práci. Takže to jsou otázky, které vám klademe. Jestli nesouhlasíte s tím, co říkám, pane ministře, budeme mít v každém případě o tom pohovořit společně ve Švédsku. Jak řekl pan ministr, mobilita oblasti zaměstnanosti je jedním ze základních kamenů Evropské unie. E, my tomu ale musíme dát pozitivní obsah. Víme, že v této oblasti dostal, došlo k nějakému zneužívání a s tím musíme skoncovat. Někteří kolegové to zmínili. V některých společnostech dochází k tomu, že jsou propouštěny podniky, které propouštějí zaměstnance. Eh, luin amerikkalaisen tutkimuksessa, sanotaan, että Dochází tedy v některých společnostech propuštění zaměstnanců a jsou nabíráni zaměstnanci z jiných zemí. A zneužívání pracovníků ve současné době je v Evropě horší než eh, v době otroctví, by se téměř dalo říct. Já ale chci se vrátit k tomu, co se stane po krizi. Po krizi přichází dlouhé období nezaměstnanosti. Bude tak tomu ve Švédsku i v jiných zemích. A budeme se ale muset podívat na to, jak dlouhá bude tato nezaměstnanost. Ve Finsku o těchto tématech hodně hovoříme. Hovoříme o nové legislativě pro hospodářskou sou, soutěž. Existuje zde legislativa de minimis a to má dopad na terciální sektor. Jsou zde lidé, kteří mají vlastní společnosti, ale tato legislativa omezuje to, co mohou dělat. Vy jste, pane ministře, řekl, že jste velice citlivý, že máte velice eh, citlivé eh, uši. A slyšel jste nějaké náznaky v tomto směru? Yes, thank you very much. Eh, Mnohokrát děkuji. Nejdříve budu hovořit krátce o rozhodnutí Laval a ostatních rozhodnutích z posledních několika let. Samozřejmě já nemohu nějak přehodnocovat rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale není tajné, že eh, jsme byli s tímto rozhodnutím nespokojeni. Otázka je, jestli můžeme udělat něco pro zlepšení situace. Problém eh, je ale, co bychom měli udělat. Jak už jsem řekl, existuje zde možnost sociální doložky eh, do smlouvy, to už není, ale možné není, anebo přeskum směrnice o vysílání pracovníků. To jsou jediné dvě věci, které eh, se projevily v diskuzi. Já jsem eh, tuto otázku několikrát vznesl v radě, jednak hned po schůzi, hned po té, co rozhodnutí Laval bylo vydáno a poté ještě později. Nyní je míček na straně komise a nevíme, jakým směrem se komise vydá. Je nutné ale vyjasnit to, o čem eh, předseda Barroso hovořil, když hovořil o určitém nařízení. Já si myslím, že konzultace se sociálními partnery jsou v tomto kontextu nesmírně důležité. Komise doposud eh, zorganizovala mnohá fóra, a snažila se o transparentní výměnu informací, pokud jde o otázku vysílání pracovníků v EU a já se těším, že v této snaze bude pokračovat. Já nechci zacházet do detailů, pokud jde o směrnici o vysílání pracovníků, ale pokud vím, není zde žádný členský stát v radě, který by tuto věc podpořil, takže situace bude složitá. Pokud jde o směrnici o pracovní době, pamatujete si na sketch Monty Pythona o mrtvém papouškovi? Já bych řekl, že tohle je mrtvý papoušek. Rada dosáhla dohody po sedmi letech vyjednávání o této otázce a poté tato věc selhala při vyjednávání s parlamentem. Já bych řekl, až se setkáte s novým komisařem, prosím vás, zeptejte se, co udělá, protože my nemáme potuchy. V posledních několika měsících probíhaly diskuze o tom, že by měla být eh, vytvořena zcela nová směrnice, zcela nový návrh o pracovní době. To by bylo zajímavé východisko pro následující práci v dalších letech. Postoj Švédska nebo můj osobní postoj byl, že jsme se snažili dosáhnout dohody o směrnici o pracovní době, protože víme, že při nejmenším 23 dalších členských států má problémy s interpretací současné směrnice. My bychom chtěli, aby směrnice o pracovní době se dostala eh, k sociálním partnerům, eh, aby diskutovali o této situaci. Víme, že optauty jsou problematické. Ale ty členské státy, které nyní mají optaut, nemají žádnou motivaci, aby se vrátili eh, ke stolu a snažili se dosáhnout dohody. Budou možná stále jenom sedět a nedělat nic. Takže to je důvod, proč je těžké dosáhnout dohody v radě. Pokud je o další otázku, budeme o ní diskutovat na mezinárodní úrovni. Já si myslím, že by bylo eh, špatné, abychom vyloučili malé podniky. A myslím si, že by eh, zde mělo existovat hodnocení rizika, které vychází eh, z rizika a neměli bychom vyčlenovat velké množství společností. Takže já si nemyslím, že budeme Eh, řešit tuto otázku jenom na národní úrovni, ale také na evropské úrovni. To je všechno, děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Mnohokrát děkuji, pan Pascal Jarek a pak, pak pan Richard Falber. Pan Jarek. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, díky za vaše vysvětlení a také za to, co děláte. Ta základní otázka, k níž se tady dostáváme velice málo, je, že se zvýšila nezaměstnanost a i nadále to narůstá. To je zcela zásadní otázka, kterou bychom měli tady probírat a měli bychom jednat o opatření, která jsou nutná pro to, aby se snížila nezaměstnanost. Vaše opatření, o níž hovoříte, jsou určitě zajímavá, ale neumožňují čelit této nezaměstnanosti, která vyvolává obrovskou chudobu. A toho jsme právě svědky. Velice mě překvapila vaše odpověď paní Turinenové, když se ptala na sociální dumping a delokalizace. Přece o tom nerozhodují zaměstnanci. Oni nechtějí jít pracovat někam jinam. O tom rozhodují podniky, které delokalizují, která, které mění místo výroby, mění e, eh, socia a snižují si tím sociální náklady a fiskální náklady. Chtějí mít, e, čili ta, ta, ta otázka v fiskální oblasti je dobře položená. Je tady jeden podnik v Ile-de-France, je to eh, e, HR KEM, švédský podnik, kde vlastně vlastní logistická skupina je odstraněna, aby zaměstnanci H plus M, kteří pracují v Burže blízko eh, Paříže a mohli odejít do Paříže, aby se mohlo tedy totež vyrábět ve Švédsku. SKF, další velký podnik, který není spokojen s tím, že musel zavřít podnik ve Vendy, právě teď a požaduje po zaměstnancích, které právě propustili, aby školili ty zaměstnanci, kteří jsou jejich konkurenti v Bulharsku. Je to tedy ten model sociální Evropy, který si přejeme a já nebojuji za tuto sociální Evropu. Třetí otázka. Velice dobře chápu vaše eh, váš cíl sociální inkluze, ale já si myslím, že nedojde k sociálnímu začlenění, když nebudeme vyvíjet více úsilí v oblasti výzkumu a když neuvolníme uvolníme prostředky pro odbornou přípravu pro další povolání budoucna, která určitě e, tady budou. A chci podpořit e, návrh našího výboru týkající se mikroúvěru, ale domnívám se, že otázka úvěru úloha Evropské centrální banky a národních centrálních bank které by mohly poskytovat úvěry s, nízkým, s nízkou sazbou pro podniky, které školí, které eh, vytváří pracovní příležitosti a mají slušné platy. To by eh, mělo být v daleko větší šíři, než o tom, o čem tady hovoříme. A proto některé z těchto návrhů, především ten návrh, který by vytvořil, jde o to vytvořit fond pro e, pracovní příležitosti a školení. Je to možnost, jak čelit této krizi? Pan Richard Farbe, děkuji. Děkuji. Paní předsedající, pane ministře, před půl rokem jsem vyjádřil zklamáni a určitě se na to pamatujete nad tím, co švédské předsednictví prezentovalo jako svůj program. Musím konstatovat, že moje obavy se splnily. Podle mého soudu se švédské předsednictví nezapíše do historie předsednictví na tomto úseku ničím. Otázky, které jsem vám chtěl položit, už položili jiní, tak já je nebudu opakovat. Ale mám jednu zásadní otázku a chci znát váš názor. Připravuje se smlouva s Kolumbií, podobně kritizovaná odbory jako smlouva s Jižní Koreou. Kolumbie je země, kde od nástupu prezidenta Uribeho k moci, člověka vydávaného za velkého demokrata, bylo zabito 500 odborářů. Tam být zvolen do funkce odborů znamená téměř jistý rozsudek smrti. Buď ho zabijou paramilitares, anebo někdo jiný. Chci se vás zeptat na váš názor na smlouvu, kterou připravuje Evropská komise o Free Trade Agreement with Colombia. Děkuji. Thank you very much. Let me... Děkuji mnohokrát. Začnu eh, nejdříve SKF a HM. Samozřejmě nemohu projednávat volně tyto konkrétní případy, o kterých vím velmi málo. Zdá se mi, že více souvisí s problematikou daňovou než s dopady eh, rozsudku Laval. Ale abych se vrátil k vaší globální otázce. Jak vznikají pracovní místa? Dvěma způsoby. Za prvé, a to je zřejmé z, z výzkumu i zkušeností, dodávka pracovních sil je skutečně klíčová. A čím více máme lidí na to do práce, tím více vzniká pracovních míst. A to je také řízeno poptávkou po potřeby po spotřební zboží. Prostě potřebujeme zákazníky, klienty, kteří požadují zboží, služby. A to potřebujeme. Ekonomiku, která věří v budoucnost a proto je důležité, eh, aby byla uplatněna důrazná opatření průmyslovými zeměmi, abychom zvládli krizi. Evidentně jsme všichni čelili otázkám, které vlastně znamenají, proč zachraňujeme banky a ne podniky. My se nesnažíme zachránit majitele bank, ale snažíme se vlastně zachránit eh, krevní řečiště ekonomiky. A Pane Falbře, nejdříve řeknu, že je mi líto, že nejste spokojen s švédským předsednictvím. A kdybyste byl spokojen, tak bych byl velmi znepokojen, protože nezdílíme stejné politické ambice, ale to je jiná věc. Za druhé, pokud je o Kolumbii, eh, nejdříve se podívejme na to, že toto je v kompetenci komise a já se do toho nemohu pustit, ale ze švédského pohledu jsme šestým největším přispěvatelem na světě MOP a je klíčovou kompetencí MOP, aby vlastně sledovalo naplňování eh, základních úmluv eh, Mezinárodní organizace práce. A je naprosto nepřijatelné to, co jste popsal z tohoto hlediska. A budeme se snažit dělat maximum, abychom pomohli Mezinárodní organizace práce, aby mohla působit v této oblasti. Co se týče otázky Světové obchodní organizace a obchodních jednání, tak tady musím odkázat opět na komisi a tady je, tady je třeba hledat odpověď. Děkuji mnohokrát. Poslední řečník, paní Veronika Lope Fontaně. Děkuji, paní předsedkyně. otázka, která tu již zazněla od kolegy týká se osob s postižením v EPP. Jsme velmi znepokojeni o touto otázkou a předpokládám, že další skupiny by také chtěly vědět, jaká je situace v současnosti týkající se osob s postižením. Osoby s postižením eh, velmi obtížně eh, nalézají práci a nevím, jak je to jinde, ale ve Španělsku státní zpráva má určitá pracovní místa, která jsou oddělena pro postižené osoby, ale někdy to není využito. Jaké by bylo možné nalézt řešení? Je třeba nalézt budoucnost pro tyto osoby. Máme specifické údaje? a jsou zasaženi nezaměstnaností hůře než ostatní a jakou mají vyhlídku do budoucnosti? Děkuji. Děkuji paní Lope Fontaně. Já bych využila této mě názoru, abych položila poslední otázku. Hovořil jste ve svém úvodu jednak tu platnost Lisabonské smlouvy a také spuštění Evropskou komisí konzultací to, toho, co by se měla stát strategie 2020. Jako členský stát, co očekáváte od eh, naplnění této smlouvy ve vašich oblastech eh, kompetence, nikoli jako odcházející předsednictví, ale jako členský stát Evropské unie. S tím, že v oblasti veřejných služeb dochází k otvírání prostoru a je důležité, že jak rada, tak i další instituce využijí plně tato ustanovení. A má druhá otázka se týká, eh, není tedy strategie 2020. 2020. Byla jsem poměrně překvapena tím, že to, co je za běžných okolností kolegiem a teď vlastně zvířetem o jedné hlavě, předsedou Barozem, když nebyli jmenováni další členové, že vlastně byl zahájen rozhovor o dokumentu, který ovlivní strategii na desete dopředu, ale možná je vlastně komise zvířetem, které má hlavu za všech okolností a pokud je o tuto strategii, jakožto švédský ministr, co sdělíte kolegům a partnerům z dalších členských států a jako člen vlády, co řeknete o významu vašich témat z vašeho portfolia do budoucnosti, protože vidíme, že v té minulé strategii slovo zaměstnanost, dokonce plná zaměstnanost, to tam bylo, ale zcela evidentně to nestačilo. Krize, nekrize, abychom zajistili maximum vytvářených pracovních míst v Evropě z celé řady důvodů. Ale pokud eh, dnes eh, spouštíme proces směřující k nové strategii, je důležité se podívat, jaká je současná situace a jak zamezit tomu, aby bilance byla takovým zklamáním, jako po deseti letech eh, Lisabonské strategie. A ještě k té strategii. Jaký harmonogram si představujete? A tady se obracím na odborníka na sociální dialog, hovořím se švédským ministrem zaměstnanosti, aby všichni partneři v sociálním dialogu z hlediska institucionálního mohli být plně zapojeni do této strategie. Protože moderní svět komunikace nás naučil, že pokud chceme mít úspěch, je třeba, abychom byli inkluzivní a pokud tedy bezhlavé zvíře má definovat strategii bez diskuse, tak možná bychom měli mít eh, připraven plán B. A jako švédský ministr, jak tedy přemýšlíte o jádrověci i o metodice schválení nové strategie? A tato otázka asi trošku přesahuje váš mandát švédského předsednictví, ale máme vás tu jako partnera, tak eh, neodolám pokušení vám položit tuto poslední otázku. No, as a politician I can talk. Jako politik mohu hovořit o všem. O všem. Nejdříve bych začal otázkou a eh, paní Lope Fontaně, pokud jde o osoby s postižením. Já si myslím, že zde máme dvě věci. Jedná se o lidi, kteří mají právo být začleněny do pracovního trhu a mají mít pocit, že jsou do trhu začleněny. A samozřejmě se zde nacházíme v situaci, která je různá v jednotlivých členských státech. A já bych chtěl uvést Švédsko jako příklad. My každý rok utrácíme asi 2 miliardy eur na pomoc pro postižené lidi na začlenění do pracovního trhu. To je relativně mnoho peněz na malou zemi. Jedná se o kombinaci různých metod, které používáme. Jedná se o čisté dotace, jedná se o pomoc na asistenty, a kteří pomáhají Um, upravit um, pracoviště tak, aby bylo přístupné lidem s postižením. Zároveň uh, samozřejmě máme legislativu týkající se antidiskriminace a tak dále. Spolupracujeme se sociálními partnery a snažíme se vzdělávat uh, zaměstnavatele a dávat jim podněty k tomu, aby uh, nabírali lidi s postižením. A ambice jsou vysoké, a utrácíme hodně peníze, ale jak víte, dochází k poklesu uh, účasti lidí s postižením na pracovním trhu. A samozřejmě je to velký problém. Je to ztracený potenciál. Jak to zaznělo, potřebujeme každého člověku, člověka na pracovním trhu. A jsou to lidé, kteří uh, mohou být a měli by být součástí pracovního trhu. My dostatečně nevyužíváme jejich potenciálu. A tito lidé chtějí být součástí trhu práce. A samozřejmě Evropská unie musí udělat více pro jejich začlenění. Vím, že každý členský stát v EU i jinde řeší stejné otázky v tomto směru a nemáme zde žádnou jednoduchou odpověď. Musíme pracovat se všemi aspekty, s, anti, s antidiskriminací, z vytváření um, určitých rolí, vzorů a, a, a dalším aspektem je podpora na a, asistenci, na pomoc. A paní Beres položila také zajímavou otázku. Já jsem ze země, kde se pišníme tím, že máme dobrý sociální dialog já bych řekl, že je nesmírně důležité mít harmonogram, který zahrnuje mnoho zainteresovaných stran, tak abychom dosáhli pokud možno stoprocentní dohody o poslisabonské strategii. Stoprocentně asi nebude možné, ale v každém případě budeme pracovat dále v tomto směru. Existuje zde určitá frustrace, pokud jde o současnou situaci. V současné době nemáme v podstatě žádnou komisi. Někdy eh, mám pocit, jako by se eh, měnil motor v letadle při letu. My musíme letět dále a přitom eh, se mění motor. Španělská vláda převezme předsednictví v radě, bude pokračovat v práci na postlisabonské agendě. agendě a pro radu eh, EPSCO bylo velmi důležité, aby eh, rada vyslala jasný signál Evropské radě v prosinci. To se odrazilo také v našich závěrech. Otázka je, jestli to stačí. Samozřejmě, že to nestačí. Je třeba eh, dělat více. Postlisabonská agenda by normálně byla otázkou, která by se řešila na březnovém summitu, nyní byla přeložena na červnový summit. E, já počítám s tím, že španělské předsednictví se bude snažit zahrnout všechny zainteresované strany do diskusí. Myslím si, že integrace oblastí politiky je nesmírně důležitá. E, jde o to, aby veškeré oblasti politiky směřovaly ke stejnému cíli, tedy aby lidé měli lepší přístup na pracovní trh a aby lidé, kteří přijdou o práci v důsledku krize, eh, ne, nezaostávali a, eh, aby zůstávali aktivní. Eh, opět se vracím k dvěma hlavním bodům. Aktivace a vzdělávání, to jsou dvě hlavní věci, jak dostat lidi na pracovní trh. Ale nejsme izolovaným ostrovem, teda tato politika není izolovaným ostrovem, takže potřebujeme ji koordinovat se vzděláváním a tak dále. Potřebujeme mít politickou diskuzi o všech součástech. Musíme hovořit o tom, jakým způsobem se věci budou řešit. Ale to je další krok. Já chápu, že zde existuje určitá frustrace, pokud jde o institucionální situaci. S tím já bohužel nic neudělám, ale doufejme, že budeme mít komisaře co nejdříve, a že eh, komisař převezme celý proces a bude pokračovat ve spolupráci s parlamentem a radou. Děkuji. Pokud je o Lisabon a veřejné služby? Já se domnívám, že komise by měla převzít vůdčí roli v této oblasti. Já bych eh, nyní tedy eh, tuto otázku neřešil, ale beleme ji v pod... Výborně můžete říct svému nástupci, že Evropský parlament jej bude otravovat nebo bude mu klást otázky eh, k tomuto problému a že to bude spadat do této agendy. Děkuji vám, pane ministře. Ještě se s námi neskončil, protože se musíme dohodnout, pokud jde o zprávu paní Kuncové o mikrofinancích a přejeme vám spoustu úspěchů na zítřejším koreperu a doufáme, že rozum hlediska Evropského parlamentu to vy, zvítězí. Alespoň to, jak to, co se neví Evropskému parlamentu jako rozum. Děkuji. Um, Vážení kolegové, protože jsme nepřistoupili ke sdělení, abychom panu ministru předali co nejrychleji slovo. Chci se k tomu stručně vrátit. Chci připomenout členům, že zpráva o návštěvě některých členů našeho výboru v Bilbao, kde navštívili Evropskou agenturu pro bezpečnost a zdraví při práci. Tato informace byla členům rozdána a jiná delegace odjela eh, do Španělska 12. a 13. listopadu tohoto roku a všechno jsme vám také sdělili. Chci jenom zdůraznit, že v průběhu této delegace za španělského předsednictví, které nastoupí eh, v lednu a budeme mít příležitost se s nimi pohovořit během výměny názoru v lednu, se objevilo několik závažných témat a doufejme, že budeme mít příležitost se k ním vrátit. Hodně, hodně jsme hovořili o harmonogramu přijetí strategie 2020 a myslím si, že bylo užitečné o tom pohovořit, abychom ukázali, že nakolik může přijetí takové strategie vyvolat problémy. Nechci jít do detailu, jenom ještě dvě, tři slova o věcech, které byly zdůrazněny více než ostatní a které bychom si měli zapomenout, eh, připomenout. Iniciativa španělského předsednictví a reflexe, kterou zahájili o eh, práci osob samostatně vydělečně činných, Eh, jde o ekonomickou činnost v zemi, kde zcela evidentně valná většina produktivních sil se nachází právě v rukou osob samostatně vydělečně činných a kde nejsou žádné ochranné mechanismy v sociální oblasti a přesto závisí na, té, na eh, pracovním řetězci. To je prostě velice důležité a nás by to mohlo zajímat. Dále eh, problém nediskriminace, to jsme velmi zdůraznili, a účast žen na pracovním trhu. I to by mohlo zajímat členy výboru. A také mnoho výměn proběhlo o problémech eh, na pracovním trhu, když dochází k ne, pokračování eh, v poskytování úvěru v bankovním sektoru a samozřejmě vyvolává to velký neklid na eh, trhu zaměstnanosti. To jsou různé momenty, které bychom si měli připomenout na základě této navštěvy a já vás vyzývám, abyste se seznámili s plným textem této zprávy, která vám byla předána. A ještě poslední bod, o kterém bych vás ráda informovala. Pokud jde o mobilizaci fondu pro eh, eh, úpravu uh, uh, pro globalizaci, eh, nizozemci a rakušané a další nám o tom poinformo- nás o tom poinformovali, že šlo o z realizaci této pracovní skupiny bylo to validováno koordinátory a předáno panu Bergerovi z rozpočtové komise. Tím jsem skončila, eh, pokud jde o sdělení a ráda bych zmínila, že mezi námi jsou tři mladé studentky z Master 2 eh, Pařížské univerzity Sorbony. Vítám je mezi námi. Oni se chtějí účastnit naší práce a teď se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání a ne, omlouvá se předsedající k bodu 5. Jak bylo dohodnuto při přijetí eh, pořadu jednání, bohužel vzhledem k tomu, že tady nemáme zpravodajkyně, zahájíme první výměnu názorů pozměňovacím návrhům, vzhledem k tomu, že na příštím setkání 26. ledna budeme mít druhou výměnu názorů za přítomnosti zpravodajky. Ale protože jsme nuceni hlasovat už následující den, teda to znamená 27. ledna vzhledem k harmonogramu eh, příslušného výboru FAM, eh, je důležité, abychom už měli tuto první výměnu názoru, aby se nám podařilo eh, zdůraznit priority a také náladu, která panuje v jednotlivých skupinách, abychom mohli potom poreferovat zpravodajkyně, aby i ona mohla pracovat se všemi jednotlivými stranami. Eh, vzhledem k tomu, že tady nemáme paní Rovanu Plump. Pan Ludvíkson, Ludvíkson předloží um, názory naší zpravodajky. Máte slovo, prosím. Men jag vill bara do meddela det att... Já nevím, jestli to úplně mohu udělat, ale řekli jsme, že to, co zde zazní, bude uh, sepsáno a přidáme to zpravodajce. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji a paní Gruny. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tak trochu zklamaná, že zpravodajkyně mezi námi není dnes, protože je velice eh, těžké potom pracovat na tomto tématu. Já bych ráda připomněla, že směrnice byla vypracována předem pro ženy, především pro ženy, čili to, co tady je zmíněno mužích i v budoucí době, samozřejmě o tom se dá také hovořit, ale pozměňovací návrhy se snaží hovořit i o eh, otcovských dovolených, které by byly hodnocené. Mateřským dovoleným je to trochu předčasné, protože stejná práva muži ženy neexistují na stejné úrovni v celé řadě dalších oblastí. Pokud jde o dobu trvání mateřské, tak 18 týdnů je vyvážená záležitost což nebrzdí zaměstnanost žen, ale zároveň zlepšují situaci ve valné části členských států. Pokud jde o to období mateřské, eh, to znamená, záleží na tom, jak si to ženy sami zvolí svobodně. Některé mohou až pracovat až do porodu a potom eh, využít té mateřské proto, aby zůstali se svým miminkem. Tak je dobré jim ponechat tuto možnost volby. Pokud jde o pozměňovací eh, návrhy týkající se otcovské dovolené, znovu to nebudu opakovat. E, samozřejmě bude tady ještě další směrnice, o které hovořil e, švédský ministr, takže to už je trošku jiná oblast, pokud jde o odměňování během mateřské. Podporuji návrh Evropské komise, která doporučuje princip subsidiarity. Komise počítá také s plným měsíčním platem, který bude eh, pobírán po celou dobu mateřské, ale to není povinné. Je, ne, nemělo by to být nižší než eh, nemocenská. Já jsem proto, abychom to ponechali na této úrovni, uvědomí toho, že poté když dojde k plnému proplacení, eh, si musíme položit otázku, kdo bude platit, jestli je to členský stát nebo zaměstnavatele, je to tedy závazné a proto tu volbu musíme ponechat členským státům. Pokud jde o ohlašovací období, eh, té mateřské tři měsíce nejpozději po té, co Eh, byla mateřská nastoupena, to jsem pro a pokud jde o eh, Myslím, že my bychom měli ponechat na další směrnici, kde by se hovořilo o případě osob samostatně vydělečně činných, OSVČ a žen, které jsou eh, těhotné a či kojící, pokud jde o předčasné porody a věci týkající se těhotenství. I tady bychom to měli ponechat na členských státech, pokud je o uznávání deprese postpartum jako nemoc. Já nepodporuji to, že by tady se uzná, něco uznávalo oproti eh, mateřské. Je to pří, spíše záležitost nemocenské, ponechala bych to na té, eh, lékař, na té lékařské složce a oblasti sociálního zabezpečení, dále právo na mm, eh, pobírání dávek mm, po dobu mateřské, to je důležité a protože to je vlastně efektivní práce, opravdová práce, pokud je o kojení, to jsem již řekla, nejsem pro povinné kojení až do, do dvou let. I to je osobní volba někdy to ani není volba těch žen, protože některé kojit nemohou, tak bych bych si nepřála, aby právě tyto ženy byly stigmatizovány tímto způsobem, pokud je o adopce a matky, které nosí dítě pro jinou ženu. Eh, to je svízelné téma a měli bychom ponechat členským státům, aby se vyjádřili v těchto, v těchto případech. Na druhé straně jsem pro minimálního Prahu eh, dnů, dalších pracovních dnů pro eh, děti pro matky postižených dětí a dále vícečetné porody. Tady jsem pro ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Paní Cornelison. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes dopoledne jsme projednávali tuto zprávu ve výboru FEM. A naštěstí paní Plam byla přítomna, takže jsme slyšeli její stanovisko ve výboru pro práva žen. Skupina zelených stojí za paní Estrelou a za postupem, který zvolila u vlastní zprávy. A věřím, že stanovisko výboru EMPL podpoří základní eh, linii, kterou zvolila paní Estrela. Dvě věci považují zelení za důležité. Za prvé, aby délka materské dovolené byla zvýšena přejeme si zvýšit tuto délku na 24 týdnů, protože to je jediná doba, jediné období, kdy je to objektivně podloženo. Světová zdravotnická organizace doporučuje 24 týdnů, protože to vlastně koliduje s, nebo je v souvislosti s 6 měsíci kojení které může být dítěti poskytnuto. Tedy to jsme navrhovali, tuto změnu jsme, tu, tento poznací návrh jsme navrhovali a samozřejmě také dvoutýdenní otcovská dovolená. Nejde jenom o zdraví, jako o základ pro tuto novou směrnici, ale také rovné rozdělení péče a práce mezi mužem a ženou. A tady zoufale potřebujeme minimálně několik týdnů pro otce a matky. Pro, po několika týdnech po porodu vlastně se rodiče učí přebalovat dítě a reagovat na křik dítěte a učí se pečovat o své dítě a když to člověk dělá sám, když to dělá sama matka, tak se vytváří určitý model, který se může stát přetrvávajícím modelem péče, kdy matka pečuje o dítě a otec je z té péče vynechán. A je velmi důležité, aby v těch prvních týdnech se postupovalo společně, aby se vytvořil model rovného rozdělení péče. Několik eh, pozměňovacích návrhů EPP mě překvapilo. Jeden uvádí, že další dovolená poškozuje možnosti žen na trhu práci. Já nevím, o co se to opírá, protože to by znamenalo, že země, kde delší materská dovolená vlastně by měly mít mnohem nižší účast žen na trhu práce a je to skutečně opačně podle mého názoru. Možná bychom si měli ověřit, jaká jsou fakta. Další, jakákoliv další dovolená, která nesouvisí se zdravím matky, není nutná. A samozřejmě se také týká dítěte. Ta doba, která je potřebná na kojení dítěte, pokud se žena proto rozhodne, protože nikdo by neměl být nucen ke kojení. A věc, která mě nejvíce překvapila, je pozměňovací návrh o nemocenské, kde se zdá, že nemocenská by měla být tedy záležitostí těhotné ženy více než 6 týdnů před porodem by měla být odpočtena z mateřské, protože pokud tedy skončíte na několik týdnů v nemocnici, po porodu vlastně se vrátíte dříve do práce. To se mi zdá skutečně bizarní. Tato směrnice má pomáhat ženám sladit péči o dítě a práci a má pomoci ženám a měli bychom podpořit zprávu kolegyně Estrely. Děkuji mnohokrát. Slovo má s vaším svolením dám slovo paní Ildě Figueiredo, protože nás má opustit. A potom paní Bukakis, paní Figueiredo. Eh, eh, Já budu stručná. Už jste zaznělo, že o tomto tématu jsme mnohokrát hovořili ve výboru pro ženské záležitosti, ale také zde v tomto výboru pro zaměstnanost. Postoj naší politické skupiny GUE je známý. My podporujeme zprávu paní Estrely. To už jsme udělali v minulém funkčním období a nyní u toho zůstáváme. Samozřejmě chceme ale zlepšit některé aspekty. To už jsme zde řekli. A z tohoto důvodu jsme předložili odpovídající pozměvací návrhy. Jde především o tři body. Za prvé, práva žen by měla být zaručena. Práva matek musí být rovněž zaručena. A to platí samozřejmě také, pokud jde o otcovskou dovolenou. Z tohoto důvodu potřebujeme mít odpovídající možnosti, aby odpovědnost za dítě byla rozdělena mezi oba rodiče, aby práce související s dítětem byla rozdělena. Ženy totiž samozřejmě potřebují určitou dobu z fyzických důvodů na zotavení se po porodu. A z tohoto důvodu je nutné, aby odpovědnost za děti převzaly matky, ale také otcové. A veškeré související úkoly, související s péčí o dítě, musí být rozděleny mezi oba rodiče. Za druhé, pokud hovoříme o demografických změnách, neustále se poukazuje na to, že je nutné posilovat porodnost. Ale nikdo za to v podstatě nechce platit. Nikdo nechce platit za rodičovskou dovolenou. Zde se hovoří o pěti procentech, ale to, že je otec a matka přítomní při eh, péči o dítě, to je eh, jedna ze základních hodnot naší společnosti. Z tohoto důvodu není mnoho, když eh, zde požadujeme stoprocentní účast. Je nutné, abychom se dostali dále, pokud jde o tuto směrnici, o které se hovoří už mnoho let. Potřebujeme, aby v budoucnosti byla tato věc upravena lépe. O to zde jde. A já doufám, že EPP si ještě jednou změní svůj postoj. Děkuji, děkuji panu Pupakisovi, který souhlasil s tím, že paní Figueredo se vyjádří jako první pan Pupakis. Paní předsedkyně, srdečně děkuji. Je důležité, abychom posílili také prosazování v praxi. Jde především o to najít rovnováhu mezi rodinným a soukromým životem, rodinným a pracovním životem. Je nutné, abychom v této oblasti v Evropě měli větší jednotu a aby došlo k posílení porodnosti, protože v Evropě čelíme stárnutí populace. Já jsem předložil některé pozměvací návrhy, které souvisí s touto směrnicí. Jde především o následující. Je nutné, aby byl zaveden flexibilní systém práce a zároveň jde o to, aby žena měla možnost eh, vzít si dovolenou eh, ještě před porodem, stejně tak jako po porodu. A bylo provedeno mnoho studií, eh, které dokládají, že je špatné pro dítě i matku, aby pracovala až do posledního dne před porodem. Je nutné, aby byly předpisy harmonizovány a aby tak existovalo rovné zacházení v celé EU je nutné stejným způsobem chránit práva těhotných a kojících žen. V pracovním poměru je nutné zaručit to, že pokud zde existuje požadavek na důkaz, musí tento požadavek být na zaměstnavateli. Je nutné zaručit odpovídající ochranu těhotných a kojících žen. A ještě před porodem. Já jsem v tomto směru předložil odpovídající pozměňovací návrhy. Paní Edith Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Tato otázka a se řeší už dlouhou dobu. A já se domnívám, že tato iniciativa má mnoho dobrých bodů. Návrh obsahuje některé body, které nemohou být zahrnuty do oblasti bezpečnosti práce a zdraví při práci. Já se budu soustředit na některé body, o kterých se hodně diskutuje. Jedná se o body, které mohou vést v dlouhodobém výhledu k problémům, protože je těžké je implementovat. Výbor poukazuje na to, že tento návrh, tak jak je předložen, nebude moci být implementován. Já bych se eh, chtěl dotknout několik otázek. Rodičovská dovolená pro otce. V návrhu je to zahrnuto jako povinná věc. Došlo ale k některým modifikacím. Já si myslím, že rodičovská dovolená a poskytnutá mužům by neměla být zahrnuta do této směrnice. Myslím si, že by bylo lepší počkat, až dojde k předložení zvláštní směrnice, která bude tuto otázku upravovat. V návrhu je rodičovská eh, se zmiňuje rodičovská dovolená. O této otázce se ale stále ještě diskutuje. Diskutují o tom eh, sociální partneři. Pozměňovací návrh 41 podle mého názoru není prosaditelný. Nevím, jestli bude možné zhodnotit rizika pro plodnost, rizika, která by ohrožila, ohrozila eh, reproduktivní potenciál zaměstnanců. Já si myslím, že hodnocení takovýchto rizik by bylo příliš náročné pro zaměstnavatele. Já se domnívám, že členské státy by měly založit specifické instituce, nebo o tom se hovoří v pozměňovacích návrzích, ale já si myslím, že to do rozsahu směrnice eh, nespadá. Pokud jde o důkazní břemeno, já si myslím, že návrh je dobrý, neměli bychom ho eh, ze směrnice eh, vyjmout. Já si myslím, že Spravodajka se zde vydává správným směrem, protože to představuje součást rovných práv. Zároveň to pomáhá eh, zlepšení přístupu na pracovní trh. Paní Nadia Hirsch a pan Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla hovořit o jednotlivých tématech. Za prvé otcovská dovolená, o té se zde už hovořilo. Já nevím, jestli je eh, to dobré začlenit to do této směrnice, ale pokud to do této směrnice začleníme, je nutné, aby to, tato dovolená byla dobrovolná a dodatečná. Jak už se zde hovoří, jak už se zde zmínilo, jedná se v této směrnici především o ochraně, ochranu žen. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že i otcové by měli mít možnost eh, starat se o dítě a získat kontakt s dítětem, ale v každém případě by to mělo být dobrovolné a dodatečné. Pokud je o další pozměvací návrhy, které se týkají speciálních případů postižených dětí, vícečetných Eh, porodu a tak dále. Já si myslím, že je nutné, aby toto bylo upraveno na úrovni členských států. Členské státy vědí, jaká v daném členském státě existuje infrastruktura a jaké zde existují možnosti podpory. Z tohoto důvodu se domnívám, že členské státy by zde měly eh, řešit situaci samostatně. Pokud jde o flexibilitu, já si myslím, že je nutné mít na paměti to, že zde existují eh, různé typy zaměstnání. Eh, z tohoto důvodu ženy mohou eh, pracovat déle před porodem nebo odejít z práce dříve před porodem. Je nutné, aby zde existovala možnost flexibility pro ženu a myslím si, že minimum by mělo být 6 týdnů po porodu, ale neměli bychom žádným způsobem upravovat období před porodem, protože pracovní podmínky se příliš liší. Hovořilo se také o tom, jak dlouhá má být mateřská dovolená. 14, 16, 18 až 24 týdnů. Samozřejmě tato otázka závisí na jednotlivých ženách. My musíme zaručit, že budou zohledněny okolnosti. A je třeba mít na paměti to, že mnoho žen je v jiné situaci, než eh, v jaké byly ženy před 20 lety. Mnoho žen v současné době eh, nebydlí doma, eh, nemají už tak blízký kontakt třeba se svými rodiči, takže nemají v místě, kde bydlí, rodinný okruh. A to znamená, že pro ně je situace komplikovanější z tohoto důvodu si myslím, že prodloužení mateřské dovolené je přijatelné a považuji 18 týdnů za zlatou střední cestu. Bez ohledu na eh, délku dovolené je pro mě ještě důležitějším tématem výše mateřských příspěvků. A komise navrhuje 100% eh, platu eh, nebo jako nejnižší možnost výši nemocenské to je, eh, řekla bych, eh, také rozmezí které mohou členské státy dodržet. Máme zde pozměvací návrh ze strany konzervativců. Jedná se eh, o číslo 86, pan Castro. Poukazuje se zde na to, že členské státy by mohly zavést vlastní horní limit. Já bych chtěla ale varovat před tím, aby zde takovýto přístup existoval. Žena, když má mateřskou dovolenou, nesmí být v horší situaci než žena, která je nemocná. A poukazuje se zde v tomto pozměňovacím návrhu na 67 normálního platu. Já si myslím, že to je špatný přístup, že je to diskriminující. Je to diskriminující také s ohledem na to, že ženy většinou mají nižší platy než eh, muži, ačkoliv odvádějí stejnou práci. Já bych proto chtěla poukázat na to, že je eh, nutné eh, mít zde spodní limit, který odpovídá nemocenské. A je nutné, aby zde členské státy nemohly určovat svůj limit. Je třeba, aby zde existovala tedy jasná kombinace eh, trvání dovolené a výše eh, příspěvku během mateřské eh, dovolené. Je nutné tedy mít zde realistický přístup a především také s ohledem na to, co můžeme vyjednat s radou. Děkuji. Pan Tomas Mann a pan Sergio Kofraty, poslední zapsaný do diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla navázat na to, co řekla kolegyně Hirsch. Já v jedném bodě souhlasím. Já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom měli stejnou úpravu ve všech členských státech, zároveň ale třeba eh, dodržet princip subsidiarity. Eh, je nutné, aby zde existovala dobrovolnost. Eh, Naštěstí eh, dochází k tomu, že i když jsou pravidla dobrovolná, eh, často bývají eh, dodržována. Stále více žen je sebevědomějších, lépe řeší situaci a zahrnují muže do péče o dítě. Já souhlasím s kolegyněmi. Nemůžeme Um, říci, nemůžeme nyní nějak, nějakým způsobem zadními uh, dvířky zahrnout do této směrnice také otcovskou dovolenou. Uh, já si myslím, že když věc bude dobrovolná, dosáhneme lepších výsledků. Švédská, švédské předsednictví poukázalo na to, že je možné mít uh, další směrnici v této oblasti. A myslím si, že by bylo špatným přístupem, kdybychom nyní do této směrnice zahrnuli všechno, včetně otcovské dovolené. V některých oblastech nejsou naše názory příliš vzdálené. Pokud jde o pozměňovací návrh 52, já si myslím, že je třeba, abychom zaručili bezproblémový návrat žen na pracovní trh. Hovořili jsme o tom zde ve výboru, já jsem byl také členem eh, výboru pro ženské záležitosti a hovořili jsme o tom, že potřebujeme eh, mít eh, přístup, který je možné zaplatit. S tím existují ale v některých členských státech problémy. Za druhé, musíme dosáhnout toho, že ženy nebudou na pracovním trhu znevýhodňovány. Paní Hirš na to správně poukázala. Edith Bauer už poukázala také na rozdíly. Máme eh, do naší kompetence eh, spadá bezpečnost a zdraví při práci. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom se tímto aspektem zabývali. Pozměvací návrh 106 od uh, eh, Krasler. tato směrnice by se neměla vztahovat na samostatně výdělečně činné je jasné, že je třeba eh, poukazovat na zásadu subsidiarity. Na to jsem poukázal eh, v pozměňovacích návrzích 116 a 123. Situace v jednotlivých členských státech je eh, odlišná. V některých členských státech jsou místa pro péči, která nejsou plně využita. My musíme zaručit aby využívání těchto míst bylo eh, posíleno. Musíme mít ale na paměti rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Dále je zde eh, nutné mít eh, zaručení toho, že je směrnice realizovatelná a že zde existuje odpovídající rozdělení kompetencí. Podle mého názoru jakýkoliv jiný přístup by byl špatný. Zdá se, že v některých oblastech máme velice rozdílné názory, ale můžeme eh, vést další dialog nebo trialog a můžeme poukázat na to, že teprve nyní je nám jasné, co přesně je v návrhu, protože máme k dispozici eh, detailní překlady. Dříve tomu tak nebylo. Já si myslím, že bychom se mohli setkat mezi jednotlivými politickými skupinami, protože současné postoje jsou velice vzdálené. Děkuji. Pan Sergio Koferati. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že na čase změnit předcházející směrnici, protože svět okolo nás se změnil mnohem rychleji než eh, zákonodárce. A nová ustanovení se mohou týkat eh, změných témat, eh, která vyvolala zájem kolegů a také vyvolala pozměňovací návrhy. Nejdříve tedy prodloužení placené mateřské dovolené je zde řečeno, že tato hypotéza by odrazovala zaměstnávání žen tím, že by vyvolávala další náklady pro podniky. Tak tomu není vůbec nikde. Není souvislost mezi délkou mateřské, eh, platem a vývojem zaměstnanosti žen. V naší zemi máme poměrně progresivní normy, kde je vysoká zaměstnanost žen a právě díky tomu, že tyto normy jsou bez zbytku naplňovány, bez eh, jakýchkoliv oklik. Takže je to právě naopak. Pokud existuje dobrá legislativa, tak to přispívá k zaměstnanosti žen. V diskusi s ministrem ze Švédska jsme slyšeli, že je důležité upřednostňovat rozšíření trhu práce. A to je možné pouze, pokud na jedné straně existují ustanovení, která směřují k rovným podmínkám pro ženy a současně bychom neměli upírat práva mužům. Druhý důležitý prvek musí být otcovská dovolená. Není to pravidlo, které by mělo být někde jinde. Nejsem vůbec přesvědčen, když říkáte, že by se to mělo týkat směrnice o, o rodičích. A tam by se řešila úloha vztahu otce a dítěte. Tady skutečně eh, úloha rodičů v životě dítěte je úloha dlouhodobá Tady hovoříme skutečně o prvních měsících života a všichni psychologové a všichni pediatři vám vysvětlí, protože to je ustalená praxe, že pro dítě je důležité, aby měl vztah k otci. A proto je třeba mít nástroje, aby umožnili v prvních měsících života, aby otec stál po boku dítěte. Je třeba splnit nároky žen, ale také nároky mužů, otců. A především musíme myslet na potřeby právě narozeného dítěte a potřeby otce pro toto dítě. A zde tedy přichází otcovská dovolená, která může být prvkem, který bude přinášet eh, novou kvalitu ve vztahu mezi rodiči a dětmi. Děkuji. Už nikdo jiný o slovo nežádá. Zástupkyně komise, přejete si požádat o slovo? Paní Šolt? Ano nebo ne? Ne. Dobře. Pan Ludvíkson. Se mi to nakonec podařilo. Povedlo se vám to. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k rozpravě a také těm, kteří připravili pozměňovací návrhy. Myslím, že s většinou z nich se stotožníme a předáme to dále. A věřím, že proběhne opět rozprava a věřím, že bude pokud možno co nejvíce společných názorů. Jsou tu rozdílné názory které zazněly a najdeme určitě řešení. Závisí to samozřejmě na každém, pokud se týká úlohy žen, pokud se týká místa žen na pracovišti, mateřské dovolené. Tedy do budoucnosti to jsou otázky, které budou stále významnější. A je zásadní, aby ženy měly možnost se podílet na trhu práce Chtěl bych také jménem zpravodajů se omluvit za to, že zpravodajka tu není, musela odjet domů z důvodu, které byly nevyhnutelné. Tak to prostě je. My názory tedy předáme a věřím, že budeme schopni dospět k rozhodnutí do ledna. Pokusíme se nalézt maximální půdu pro schodu, protože to je velmi důležité. Děkuji, pane Ludvingsone. Opravdu vy tady vykonáváte funkci zpravodaj, protože zpravodajkyně budete muset předložit, o čem jsme tady jednali a diskutovali. Vidíte, že tady je celá řada návrhů možných řešení, tak eh, vzhledem k tomu, že budeme že budeme mít až příští výměnu názorů v okamžiku, kdy kompromisy už by měly být částečně zpracovány bilaterálně nebo multilaterálně s paní zpravodajkou. K tomu je Štrasburg vždycky velice vhodný a my se sejdeme 26. ledna a přistoupíme k další výměně názorů k opozměňovacích pozměňovacích návrzích za přítomnosti zpravodajky mě a druhý den budeme potom muset hlasovat. A tím jsme skončili s tímto bodem na pořadu jednání a navrhuji vám, abychom přistoupili k bodu 6, který nás přivádí k úpravě pracovní doby. Bylo to to slyšení, které jsme chtěli mít k, ke zprávě paní Edith Bauerové, pokud jde o úpravu pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnost v silniční dopravě. Než předám slovo zpravodajkyni, aby uvedla toto slyšení, chci připomenout, že Prosím vás pěkně, můžete se přestat bavit v sále. My jsme si přáli eh, interpelovat právní službu, pokud jde o prováděcí podmínky existujícího práva a včera jsme dostali stanovisko právní služby Evropského parlamentu stvrzující automatické začlenění OSVČ do eh, pole působnosti této směrnice 2002 lomeno 15. A to eh, můžu poprosit ty, kdo se tady v sále baví, aby si to šli vyříkat mimo sál. Tady je příšerný hluk v tomto sále a je to nesnesitelné. Ehm, le service Právní služba ve svém stanovisku zdůrazňuje explicitní odhodlání eh, zákonodárce v druhém článku článku 2 v druhém odstavci článku 2 týkající se o oblasti působnosti, že by tam mělo být toto začlenění. Takže právní služba připomíná, že mm, eh, podle článku 3 bod F z této směrnice 2002 15 je, začlenuje nezávisle řidiče eh, do tohoto pole působnosti a oni od března budou podrobeni e, platnosti této směrnice tak dlouho, dokud nebude v tomto bodu směrnice pozměněna. Právní služba rovněž e, vyjádřila, že víro, výraz tato směrnice se aplikuje, ne, nevyjadřuje program, ale jde o nepodmíněnou, o, ne, o nepodmíněný charakter této směrnice. Dále nám připomněl, že judikatura eh, soudního dvora potýkající se této směrnice 2002-15 EU v rámci této směrnice je jasné, že eh, žaloby Španělska a Finska by nebyly přijatelné, kdyby začlenění nezávislých řidičů byly podmíněny eventuální změnou této směrnice. A nakonec Musíme připomenout, že dva členské státy, Itálie a Spojené království, už ve svých národních legislativách hovoří o nezávislém řidiči od počínaje 23. březnem 2009. V rámci této směrnice vidíte tedy, jak je důležité mít výměnu názor na to téma, ale než předám slovo našim hostům, kterým děkuji, za to, že mezi nás přišli, uvědomí toho, že jsme toto slyšení uspořádali ve dvou částech. Té první části budou hovořit sociální partneři v tom nejužším slova smyslu a v druhé části budeme mluvit o bezpečnosti a logistice, a ta, ale především bych dala slovo paní Bauerové, abychom ověřili, jakým způsobem chce zahájit naši diskuzi a interpelovat naše hosty. Takže paní Bauerová, máte slovo. Děkuji, pane elnök asszony. Nem először. Děkuji, paní předsedkyně. Není to poprvé, co řešíme tuto otázku a eh, během tohoto funkčního období. Máme zde čtyři body, které jsou stále ještě diskutovány. Pokud je o tři body, je možné nalézt řešení. Čtvrtý bod je velice citlivým bodem. Parlament je rovněž rozdělen, pokud jde o tento čtvrtý bod. Jedná se o noční práci. Je nutné eh, tuto věc vyjasnit, najít způsob, jak ji vyjasnit. A proto musíme rozhodnout, od kdy eh, se bude jednat o noční práci. Současné směrnice zahrnuje i období několika minut. Považuje to za noční práci. My ale musíme nalézt řešení toho, co může být podle nové směrnice považováno za noční práci. Návrh, současný návrh je dvě hodiny. To je návrh předložený radě. Další otázka je, další otázka, kde můžeme nalézt kompromis, je otázka týkající se prosazování. Máme zde určité obavy, pokud jde o to, eh, kde může být eh, toto právo aplikováno, jak může být prosazováno, především s ohledem na to, že pracovní doba může být rozdělena do různých slotů. Zdá se mi jasné, že tato otázka musí být řešena především na národní úrovni, eh, v národním právu. A prosazování práva musí být zaručeno na národní úrovni a musí zde existovat eh, interní ustanovení, interní úprava. Dále je nutné, aby existovala spolupráce úřadů, které jsou odpovědné za prosazování práva. Eh, dalším důležitým bodem, třetím důležitým bodem je otázka podnikatelů, kteří jsou eh, nuceni, aby byli samostatně výdělečně činnými osobami. Je nutné, abychom zde měli jasnou definici samostatně výdělečně činných osob já podporuji strategii, která byla navržena. Moje osobní zkušenost ukazuje, že pokud tuto směrnici aplikují některé členské státy, dochází, aplikovali, když tuto směrnici aplikovaly některé členské státy, došlo k následujícím problémům. Například v Maďalsku jsme měli velké problémy s otázkou některých reformistických ministrů, kteří prosazovali to, že aby některé sestřičky třeba v nemocnicích byly zaměstnány jako OSVČ. Podobná situace existuje také v silniční dopravě. Existuje zde problém se samozřejmě, samostatně výdělečně činnými řidiči. Já zastupuji názor, který říká, že bychom měli požádat komisi, aby předložila studii, která by zhodnotila situaci na pracovním trhu v Evropě. Bylo by třeba zhodnotit, jaké jak, směrnice a jaká nařízení se aplikují na místě. Pokud jde Já bych chtěla na tomto místě zmínit několik příkladů. Chtěla bych eh, také požádat eh, kolegy, odborníky, které zde máme, aby nám řekli, jak je možné vyřešit eh, situaci samostatně vydělečně činných osob. Jde zde především o to, co dělat s OSVČ a falešnými OSVČ na pracovním trhu v silniční dopravě. Pokud tyto osoby nebudou zahrnuty a pokud tato zpráva bude zamítnuta, pokud zůstane v platnosti současná směrnice, potom bude nutné iniciovat 25 postupů pro porušování legislativy. Já bych se chtěla zeptat odborníků, eh, jaké jsou pozitivní a negativní aspekty a eh, situace, eh, kdy bude tato věc upravena tak, jak je nyní, nebo jak je navržené. No, děkujeme, slyšeli jste vážení, <laughs> děkuji vám, slyšeli jste vážení hosté otázky, které si klade naše zpravodajka. Já vám tedy navrhnu, jako již předtím, abychom nejprve vyslechli pana Roberto Pario, který je předseda odboru doprava eh, Evropské federace eh, pracujících v dopravě a pana Marka eh, Digio, generální tajemník, zástupce tedy generálního tajemníka pro silniční dopravu. Nevíme, kdo jsou naši partneři přesně, ale víme, že v této, jsou, této části diskuze máme dva partnery a každý z nich potom bude hovořit 10 minut a potom zahájíme diskuze s členy parlamentu a to bude ta druhá část diskuze. Já navrhnu ten pořádek, jak mi to bylo nabídnuto. Nejprve pohovoří pan Roberto Pario z Evropské federace pracovníků v dopravě. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové, členové parlamentu, děkuji, že jste nám dali příležitost se tady vyjádřit. Já tady udělám takové krátké schrnutí dokumentu, který vám bude poskytnut k dispozici vám všem po přednesení tohoto příspěvku hodnou dobu. Před sedmi lety směrnice 2015 Eh, byla přijata s cílem regulovat pracovní dobu eh, mobilních eh, pracujících v silniční dopravě. A domnívali jsme se, že minimální požadavek, pokud jde o pracovní dobu řidičů, je nutné nějakým způsobem stanovit. Tady cituji, abychom zlepšili v článku 1, je řečeno, aby se zlepšila bezpečnost a zdraví těch, kdo vykonávají mobilní činnost v silniční dopravě a přiblížit je k podmínkám konkurentů. Ehm, já se kladu otázku, co přimělo zpravodajce, aby změnil zákonodáce, aby změnil stanovisko, protože došlo k změně bezpečnosti na silničních osách nařízení týkající se doby odpočinku nestačí zajistit bezpečnost na evropských silnicích. Komise se domnívá, že řízení je hlavní činnost řidičů Eh, Můžete číst prosím pomaleji, protože když čtete, tak eh, čtete příliš rychle a tlumočníci no, nemohou sledovat. V, eh, p, tady jste získal minutu, ale prosím, abyste čepal. No, komise se domnívá, že řízení je hlavní činností řidičů a proto uh, musí být e, upravena nařízením pro dobu řízení a odpočinku. Toto je argumentace Evropské komise. Ale řízení může představit hlavní činnost řidičů, kteří pokrývají dlouhé vzdálenosti, ale neplatí to pro sektor distribuce, dodávání zboží a e, expresní pošty. E, vykládka, nakládka, doba věnována zákazníkovi, tam se, to je hlavní doba pracovní, to je hlavní pracovní doba těchto řidičů. Podle návrhů Evropské komise profesionální řidiči OSVČ by měli ke své dispozici až po až 15 hodin denně pro realizaci těchto činností a musí respektovat jenom maximální dobu pro, určenou pro řízení. Navíc OSVČ řízící vozidla méně než 3,5 tuny, nosnosti méně než 0,3,5 tuny, musí mít, realizovat určitou dobu odpočinku, protože tady se neaplikují pravidla pro dobu odpočinku na vozidla, které mají méně než 3,5 tuny. Zaměstnanci mohou pracovat, e, vykládat, nakládat a všechny činnosti podle směrnice 48 hodin týdně a maximálně 60 hodin týdně, pak pakliže eh, pro období čtyř měsíců jejich týdenní pracovní doba nepřekročí 48 hodin. Tak citujeme příklad. Jeden zaměstnanec dnes, který řídí 56 hodin v týdnu, může věnovat 4 hodiny dalším činnostem. A když eh, to aplikujeme na OSVČ, On může řídit 56 hodin týdně a mít 30 hodin týdně na další činnost. Všechny týdny, všechny měsíce, všech let podle současného návrhu. Pakliže návrh komise, který je přijat, to znamená OSVČ, který bude eh, dodávat zboží eh, určitým supermarketům například, to je případ, který se objevuje velmi často na, prů, na střední vzdálenosti, by měl k dispozici 13 až 15 hodin na nakládku a vykládku zboží, které převáží a pak musí řídit eh, svoje vozidlo a jakou jakou bezpečnost bychom měli pro mm, občany Evropské unie, kteří jezdí do školy nebo přecházejí e, ulice, e, tam, kde řídí takovýto řidič e, mm, nákladního vozidla, který by byl na silnici 13 až 15 hodin denně a někdy i déle. Z tohoto důvodu se domníváme, že současný návrh Evropské komise nezajišťuje bezpečnost na silnicích a dálnicích Evropské unie. Současný návrh komise otřásá e, kalou konkurencí e, v, v této oblasti je to vlastně vybídkou podniků, eh, kteří provádějí dopra- silniční dopravu, aby vlastně eh, zneužívali eh, zaměstnané řidiče. Když se podíváme na silniční dopravu díky existenci odvětvové směrnice o pracovní době, to bylo pokryto, směrnice 2015 eh, určuje, po jakou dobu by měli být kryti eh, profesní řidiči je zde ještě připomínka týkající se dopadu začlenění nebo vyloučení eh, osoveč z malých a středních podniků. Ehm, argument, nejčastější argument, pokud je o regulaci pracovní doby, je tady argument, že začlenění OSVČ, řidičů OSVČ, bude mít katastrofální dopad na malé střední podniky, které představují valnou většinu provozovatelů silniční dopravy, což není pravda. Veškeré malé střední podniky, které používají jednoho nebo více řidičů, nebudou postiženi začležením či vyčleněním vzhledem k tomu, že jejich zaměstnanci eh, jsou placeni mzdou, tedy jsme, jsou, jsou, to, jsou to jejich zaměstnanci. A je to tak závažné a tak četné tyto případy, nejenom proto, že přinášejí obrovské zisky v trvale udržitelném podnikatelském prostředí, ale také poskytují služby za, nízké, za nízkých nákladů a velmi flexibilní. Tyto praxe se už dají těžko kontrolovat a proto vané, eh, mnoho nadnárodních společností se obracejí na provozovatele, kteří jsou menší eh, aby mohli praktikovat eh, podmínky dumpingu. V posledních týdnů jsme zaznamenali několik příkladů, abych necitoval Eršen. Malé střední podniky by mohly zajímat začlenění eh, řidičů OSVČ v tom limitativním rámci, aby měli přístup k levné pracovní síle, kterou potřebují, aby přežili. Eh, účinné kontrolní mechanismy chybí v současném návrhu současný návrh zanedbává, a to jak z hlediska kale konkurence, tak z hlediska kontroly situace, kde v budoucnu eh, OSVČ řidiči budou mm, mm, deklarování v jednom členském státu a budou pracovat v jiném členském státu. Kontroly činnosti těchto řidičů především proto, aby se určilo, zda jde o pravého osoveče nebo levého osoveče, se dají, se dají e, praktikovat jenom státu, kde je tento řidič deklarován. Tady Evropská komise nemá žádný mechanismus, kontrolní mechanismus, aby zabránil sociální dumping v silniční dopravě. A na závěr, ze všech těchto důvodů, e, které jsme předložili na současný návrh komise, je nedostačující současný návrh, se také zabývá e, nedostatečně podmínkami zdraví a bezpečnosti profesionálních řidičů a porušuje sociální podmínky v tomto odvětví. Z tohoto důvodu se domníváme, že musíme počítat s Evropským parlamentem, aby zazněl hlas rozumu při tomto rozhodování. Co navrhujeme? vést kampaň, abychom měli odvetovou směrnici, která by byla zrevidována z hlediska eh, pracovní doby. Pole působnosti by mělo pokrývat všechny profesionální řidiče, řidiče směrnice, která upřesní kontrolní opatření eh, řidičů OSVČ, jejíž hlavní eh, pracovní osou bude princip spolu zodpovědnosti, který existuje v článku 10 nařízení 561. Tento princip umožní lepší realizaci a lepší respektování dodržování pravidel o pracovní době s tím, že se přesune e, zodpovědnost za nerespektování této směrnice na řidiče, osvč na klienta a toho, kdo dává příkaz. Směrnice, která stanoví kontrolu zpráv o tom, které mají překládat členské státy o zaměstnanosti v tomto odvětví, dopad na eh, kalou konkurenci a bezpečnost lidí i na silnici. Z tohoto důvodu komise bude předkládat pravidelně zprávy Evropskému parlamentu a radě. Směrnice, která jasně stanoví propojení mezi směrnicí a budoucím nařízením o vybavení, na, eh, na vybavení těch vozidel a to je eh, nařízení o tachygrafech, které budou zaznamenávat dobu, pracovní dobu a tady o, o, dobu odpočinku, tachometry. Upřesníme, že pro nás je tady by bylo zajímavé, kdyby administrativní práce eh, OSVČ řidičů, jejich eh, účetnictví a vztahy s, s klienty nebyly součástí pracovní doby. Pracovní doba by měla být jenom doba týkající se dopravy samotné. Upřesněme, že nechceme omezit pracovní dobu řidičů OSVČ, ale chceme stanovit takový eh, pracovní a legislativní rámec, aby který by měl každý profesionální řidič respektovat. To je vlastně jenom první fáze, ale rovněž tak si přejeme, aby nové nařízení bylo věnováno problematice těch falešních osoveč, protože pro nás je to velice důležité, abychom stanovili a určili globální rámec a skončím tím, že řeknu, že tady jsou tři momenty, které jsou pro nás neoddělitelné. Bezpečnost silničního provozu, bezpečnost při práci a loajální konkurence. My nechceme bojovat proti osoveče, naopak my chceme určitou záruku která by zajistila nejenom bezpečnost silničního provozu, ale také BOZP pro pracující v dopravě a kalou konkurenci, což je základní princip této směrnice v článku 1. Já vám děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za velmi konkrétní informace. Marko Digivaja, vy jste zástupcem generálního Evropské Federace přepravců UTR, která je také součástí Federace malých a středních podniků. Z tohoto titulu vystupujete, máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji paní Bauer za laské pozvání na toto slyšení. Jsme rádi, že můžeme přispět k této rozpravě a poskytnout eh, naše názory směřující k vypracování eh, zprávy v tomto výboru o návrhu úpravy pracovní doby, tedy směrnice 561. Zastupujeme přibližně 200 tisíc malých a středních podniků v oblasti dopravy. Z západní i východní Evropy. Celková kapacita představuje 100 tisíc užitkových vozidel. Ve světle nedávných diskusí v EP a v souvislosti se směrnicí číslo 15 naše federace volá po vyloučení některého typu řidičů a vysvětlím stručně důvody pro toto vyloučení. Za prvé, bezpečnost silničního provozu. Zlepšení bezpečnosti je neustálou starostí dopravních, dopravců. Pan Parilo přede mnou zmínil otázku menších a lehčích užitkových vozidel, ale já bych chtěl zdůraznit, že nové nařízení, nařízení 68 z roku 2009, z ledna 2009, které po deváté upravuje nařízení Rady o době odpo- řízení a odpočinku zahrnuje menší užitková vozidla a zavádí vlastně určité předem určené zařízení, které není tachografem, ale podobným zařízením. A tento, toto odvětví je nejbezpečnější v Evropě, pokud je o vystavení dopravním nehodám. Já bych chtěl uvést některá čísla. Podle poslední výroční zprávy eh, monitorovacího střediska silniční bezpečnosti v Evropské unii máme pouze 2,8, méně než 3 eh, smrtelných nehod eh, u lehkých užitkových vozidel do 3,5 tuny, která jsou tady řízeným říčem. A je to je to méně než 3% u těchto lehkých užitkových vozidel. A ten průzkum je z roku tedy 2008 do 31. Třetí, zdraví řidičů je dalším zřetelem, ale dovolte mi eh, zopakovat některá čísla. Podle průzkumu o pracovních podmínkách z roku 2007 v Evropě nejvyšší vystavení dlouhým, dlouhé době řízení eh, je tedy, toto vystavení je v oblasti rybolovu, zemědělství a stavebnictví, zatímco v dopravě máme pouze 5 Dostávám se k druhému důvodu pro vyloučení z konkurenceschopnosti. Chci zdůraznit zásadní aspekt charakteru Eh, hospodářské činnosti OSVČ řidičů jsou vystaveni finančnímu riziku, musí nést náklady případných škod a výpadků a z toho důvodu se řidiči nechtějí vyrovnat s touto výzvou. A s, s OSVČ, jakožto řidiči, jsou podnikatele a mohou být eh, zaměnitelní, protože každý takový řidič je sám podnikatelem pokud budete aplikovat směrnici na OSVČ, budou podléhat omezení ve své práci, kterým jiní řidiči v EU nepodléhají, budou pracovat více hodin. A toto ustanovení bude diskriminovat řidiče OSVČ oproti jiným OSVČ pracovníkům a dojde k nekalé soutěži mezi eh, OSVČ v Evropě. A to bude nebezpečným precedentem při omezení eh, práv osobě, osob samostatně výdělečně činných. Naše federace eh, upozorňuje na sociální dumping eh, týkající se nákladů. Současné ceny přepravy jsou nižší než ceny služby, než jsou minimální ceny, které představují veškeré náklady plus minimální příjem a nehovořím o vysokých částkách, hovořím o minimálních částkách určených pro přežití. Víte, že i další odvětví čelí dopadům krize pokles poptávky, pok, nižší ceny. A to vše má velký dopad na reálnou ekonomiku. To znamená, že registrace lehkých užitkových vozidel klesá o 50% v západní Evropě, dokonce o 70% ve východní Evropě. A současný pohyb zboží a HDP a také způsobuje rostoucí nezaměstnanost. Strukturální situace v trhu dopravy, strukturální slabost a menší přístup k úvěrům a 30-denní platební podmínky, máme místo toho čtyři měsíce, 120 dní. Tedy je, těžko, je lehko pochopitelné, že aplikace směrnice bude mít eh, tedy skutečně znamenat eh, vlastně odepření základních možností pro tento sektor. Je pravdou, že nejproblematičtější situace se týká OSVČ v neformální ekonomice a vlastně také šedou zónu, tedy falešné nebo OSVČ. Když se podíváte na zkušenosti z řady členských států EU, vidíte, že strategie proti tomuto jevu se nesoučí na regulaci o na nařízení o pracovní době, ale jiných nástrojů, přísnější dodržování stávajících pravidel a případně nová pravidla s aktivní úlohou profesních organizací. Konečně, třetí důvod pro vyloučení je monitoring. Jasné eh, oddělení pracovní doby a doby využité pro soukromí je nemožná u OSVČ. Z charakteru ekonomické činnosti je téměř nemožné monitorovat, sledovat a zaznamenávat tuto dobu tak, jak to ukládá směrnice a také ukládá tedy uchovávání těchto údajů. Řidiči OSVČ nemají za sebou administrativní strukturu, a vlastně dělají všechno sami. Administrativní úkoly, řízení, kontakty s klienty a tak dále a tak podobně. A Aplikace na řidiče OSVČ by vyvolala obrovské problémy také z hlediska vynucování těchto předpisů a veřejné úřady nevědí, jak konkrétně v tomto případě postupovat, jak aplikovat tuto směrnici na řidiče OSVČ. Tedy závěrem, ETR je pro konkrétní a realistický přístup. Podporuje zdraví a bezpečnost řidičů, evropskou integraci, avšak zkušenosti v této oblasti, což je naše zkušenost a poslední vývoj ve světle ekonomické a finanční krize, by měly být vzaty v úvahu Evropským parlamentem. Různá evropská politika by měla odrážet efektivitu úlohy řidičů OSVČ a podnikatelů. Zlepší konkurenceschopnost za přijatelné náklady. A měli bychom zamezit také ekonomickým a investičním omezením. A dnes by to mělo být pravda víc než jindy. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji našim dvěma hostům, kteří umožnili vzhledem k potížemi s reprezentativitou. Zde sdělili názory vzájemně se doplňující, když odlišná. Mám zapsané tři řečníky jsme omezeni časem, jak se někdy stává, tak eh, si ověřím, že mám seznam tedy úplný v této části našeho slyšení. Mám tu čtyři řečníky, paní Gruny. Nemusíte všichni hovořit, čím víc vás bude, tím bude doba kratší. Takže je to všechno. Takže každý má minutu a půl. Pan Richard Falber, Pan Čedžo Kofre, pane Falbře. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci v úvodu, že se plně stotožňuji s názorem, který tady přednesl zástupce odboru. Proč vlastně vznikly OSVČ, Self-Employed, Autonomous ve španělštině? Protože zaměstnavatelé nechtějí platit pojištění a nechtějí platit nemocensko. A tak se tento systém vymyslel. Já jsem zásadně proti názoru, že člověk má pracovat tak dlouho, jak chce sám. To je nesmysl. Některé zákony musí chránit člověka před sebou samým. A všichni víme, že už v roce 1919 byla schválena první konvence o maximální délce pracovní doby. Nesouhlasím s tím, že by lidé, kteří pracují nekonečný počet hodin, neohrožovali na silnicích spoluobčany, havárie, které, ke kterým dochází k mé zemi, v České republice, to plně potvrzují. Ti lidé jsou vyčerpaní, protože se snaží dostat závazkům takže já souhlasím plně s tím co bylo předneseno nejprve není možné aby pod argumenty že bude konkurenceschopnost a že vzniknou nová pracovní místa jsme nutili lidi k otrocké práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát pan Sergio Cofferati a paní Emily Turunen. Grazie, presidente. Děkuji. Myslím si, že bezpečnost je právo moderního občana. Eh, musíme jej zajistit eh, co nejvíce, do, nej, co nejvyšší, do, do nejvyšší míry a je to pro nás priorita. A akce, které by byly podniknuty ve všech oblastech, musí být s touto prioritou provázány. Bezpečnost musí být považována za pravé téma a musíme se pokusit problémy vyřešit, aniž bychom porovnávali jednotlivá odvětví, protože eh, jakmile tam někdo vystaven riziku, to znamená, že tady je problém, který se musí vyřešit. A mluvíme-li o pracovní době, musíme vycházet z tohoto principu. Je zcela zásadní rozšířit tyto normy na všechny, koho to zajímá. A to jak osoveč, tak eh, osoby nezávislé. Chápu, problém malých a středních podniků. Vím, že práce OSVČ je specifická a chápu, že jejich problém v krizové situaci se musí řešit za pomoci podpor cílených podpor, ale nikdy nesmíme spochybnit bezpečnost. K tomu ještě dodám, že pakliže tady se eh, lidem nechováme stejně, vytvoří to dobrou situaci pro konkurenci. A ten, kdo se chová špatně, zaplatí za to více, než ten, kdo se chová slušně. Paní Turenen jako první, a pak Silvana Rapty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za prezentace. A diskuze je rozdělená, to je problematické. Uvidíme, jak to dopadne. Já bych se chtěla zeptat pana Kramera, pana Pidelana různé věci, ale to není možné. Já jsem četla vaše prezentace. Já mám ale otázku týkající se kontroly. Často se tvrdí, často odpůrci zahrnutí OSVČ tvrdí, že by nebylo možné kontrolovat jejich zahrnutí. Pan Kramer ve své prezentaci, kterou uslyšíme, napsal, že OSVČ nehlídají své pracovní hodiny, ale že je hlídá techno, tachograf, tachometr. Tachometr měří pracovní dobu, ať už jde o OSVČ nebo zaměstnance. Takže já bych se chtěla zeptat, jestli byste mohl říci eh, více o možnosti eh, tohoto měření eh, této kontroly. Já si myslím, že by to bylo zcela jednoduché. Druhá věc se týká falešných A Máme zde eh, tento termín, ale jak tento termín právně definujeme, to je, myslím, problematičtější. Eh, už budu končit, paní předsedkyně. Jde zde o to, že tito lidé jsou OSVČ, ale ve skutečnosti jsou zaměstnanci a z tohoto důvodu eh, nedost na ně nevztahují pravidla týkající se pojištění a tak dále. A existuje zde problém s těmito falešně zaměstnanci. Paní Silvana Rapty a pak paní Pascal Brune. Eh, paní předsedkyně, já budu velice stručná. Já si myslím, že tato legislativa musí být rozšířena také na OSVČ. Nejedná se zde pouze o pracovní dobu, jde zde také o bezpečnost společnosti. Je zde také další bod. Víme, že tato směrnice má přímý dopad také na malé a střední podniky. Na jedné straně chceme podporovat malé a střední podniky, na druhé straně ale chceme, aby v Evropě existoval sociální přístup a to musíme nějakým způsobem v legislativě sladit. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom šli příkladem a to tím, že zahrneme osoveče. Děkuji paní Pascal Bruny a poslední pan Tomas. Děkuji paní předsedkyně. Pokud jde o BOZP, v dopravě, k tomu se vracet nebudu, protože plně souhlasím s tím, co už řekli mý kolegové. Ve Francii musíme konstatovat, že snížení pracovní doby u dopravců snížila počet úrazů a nehod. Pokud jde o ty e, falešné, především OSVČ, je to e, opravdu, že musíme konstatovat, že tady dochází k nekalé konkurenci v zemích e, Evropské unie a proto si myslím, že nesmíme vyloučit a pokud jde o kontrolu, musíme zohledňovat jenom dobu řízení a prací, které jsou spojeny s dopravou a žádné účetnictví a tak dále, spojeno s takometrem a takže to můžeme že, že tady vlastně nemůže být použit žádný prostředek. A musím konstatovat, že mnoho podniků ve Francii vytváří falešné osvědče v dalších členských státech. To je něco, co musíme vyřešit. Takže počítám, spolehám na své kolegy. Děkuji. Naši hosté nemají mnoho otázek, mnoho komentářů, možná ten poslední, pan Thomas Hendl. Ten to snad udělá za všechny. Na, ich will das mal versuchen erst. Já se pokusím. První otázka. Já bych se chtěl zeptat odborníků, jak si představují kontrolu. A například, když někdo chce kontrolovat španělského řidiče v Rumunsku a chce zjistit, jestli dodržoval svoje pracovní dobu, a aniž existuje právní základ, aniž ví, jestli je osvč nebo nikoli. Takže to by mě zajímalo. Za druhé, myslím si, že odborníci jsou se mnou za jedno, že pracovní politika byla vždy politikou pro eh, ochranu zdraví a bezpečnost eh, při práci a ochranu práce. Já si myslím, že je absurdní eh, snažit se o diskriminaci OSVČ a snažit se je vyjmout z legislativy, která se soustředí také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci když v budoucnosti OSVČ budou pracovat 56 hodin nebo řídit 56 hodin a pak ještě 30 e, hodin budou provádět administrativu. Kdo něco takového vydrží? To přece není zdravé. Mě by zajímalo, jak se k tomu odborníci staví. E, chtěl bych reagovat na to, co e, řekl Koferaty. Dochází k narušování konkurence ve chvíli, kdy a prostřednictvím této směrnice dochází k dumpingu eh, mest a k dumpingu pracovní doby. Eh, souhlasí s tím eh, komise nebo odborníci? Děkuji. Našim dvěma hostům dám každému dvě minuty, aby mohli odpovědět opačném pořadí. Nejprve pan Digi Ojaj bude hovořit první Mnohokrát děkuji. Allow me to answer also. Dovolte mi, abych odpověděl ve své mateřštině v italštině. Pokud jde ty poslední tři otázky, které jste mi položili. A e, především ta, která se týká té kontroly v Rumunsku. Eh, pracovní doby, kontrola pracovní doby nějakého španělského řidiče. Je tady jiný zásadní aspekt. A to je vytvoření kontroly v jiné zemi, protože Mezinárodní federace dopravců jsou, jsou první, které neustále vyžadují, aby se zvyšovaly kontroly, aby se financovaly kontroly, aby to dělal stát. Uh, a ty jsou, to jsou nároky na samotné podniky a ujišťuji vás, že členské státy, vlády se tváří tak zdrženlivě, pokud jde o financování vlastní bezpečnosti na silnicích, pokud jde o BOZP. Já jsem se tady zmínil o nestraných statistikách, které prokazují, že že tady jde také o odvětví, kde zdraví může být vážně poškozeno eh, přílišným eh, pracovním nasazením, pokud jde o sociální dumping. To pochází z těch dopravních podniků, které najímají řidiče, kteří jsou placeni daleko méně než to, co existuje v jiných členských státech, mají nižší mzdu a pracovní podmínky příšerné, protože je nenutím, aby odpočívali a když nutím řidiče, aby dodával zboží v, pří, v hrozných hodinách, nočních hodinách a řídil jako blázen, tak to vše je nebezpečné pro bezpečnost silničního provozu, takže to, to poškozuje dumping i bezpečnost. Já se omlouvám, že tady musíte pracovat v tom pekelném rytmu Evropského parlamentu a hovoříte jen dvě minuty, ale podařilo se vám to, takže vy máte také dvě minuty. Pane Pario, děkuji, pokud jde o kontrolu, tedy řekněme to jasně, máme tady návrh o eh, pragmatické otevřené diskuze zohledňující dva statuty. Eh, kontrola. Ta kontrola musí být vázána na spoluzodpovědnost. Chceme-li kontrolovat pracovníky, eh, pokud jde o do... musíme jít do podniku a chceme-li kontrolovat osoby, OSVČ je tady spolu zodpovědnost člověka, eh, kterého se to týká, OSVČ, anebo ten, kdo dá, vydává příkaz, dojde k nějaké nehodě. Potom samozřejmě můžeme zjistit, zda je zodpovědný či nikoliv, čili nestojí to nic a jsme v optice EU, to znamená snižování administrativních nákladů. Druhý moment z právního hlediska. Co je tady řečeno? Když máme klienta, jsme falešní OSVČ. A v, v Evropě se utrácejí peníze, abychom zjistili, kolik máme klientů s ministerstvem financí, s federálním odbo, odborem pro zaměstnanost a jakmile objevíme někoho s klientem, řekneme mu si, neza, si falešný OSVČ a stejná osoba potom přijde druhý den a řekne mám dva e, klienty a už nejsem falešný OSVČ. Tento návrh vlastně e, není v pořádku a musíme zohlednit zdraví a bezpečnost, ale také všechno, co je spojeno s sociálním dumpingem. Když francouzský šofér vydělává 100 euro, maďarský vydělává 36 a jak jsem slyšel to, co řekla paní Gruny, musíme dělat postupovat tak, aby ty falešní OSVČ necestovaly ze země do země. Pak už by nemusela být žádná kontrola, protože každá země by byla zodpovědná za své, je zodpovědná za své OSVČ a nikoliv za OSVČ z jiných zemí. Takže tento návrh nás vede k tomu, že vytvoříme předpoklady pro nekalou konkurenci konkurenci a ničíme celé odvětví dopravy. První směrnice, která začlenuje všechny nezávislé šoféry a pak je tady nařízení, která se, eh, nařízení, které se pustí na, do těch falešných eh, OSVČ, ale víte dobře, jak to skončí s těmi falešnými OSVČ. To je tedy náš návrh, je to koherentní, pragmatický návrh, který zohledňuje i OSVČ a celé odvětví. Děkuji. Teď se dostáváme k druhé části tohoto slyšení, týkající se spíše aspektu logistiky a bezpečnosti. A e, já tedy v této části naší diskuze slovo dám nejprve pane Henke Kramerovi, který e, je mm, zodpovědný za evropské záležitosti v Nizozemsku, transport a Logistik. Máte dvě minuty a e, bude to méně, tím lépe. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že zde dnes mohu hovořit o tématu, o kterém se v posledních letech tolik diskutovalo. Já jsem se touto otázkou zabýval od roku 1979. A několik závěrů, ke kterým jsem dospěl a několik konstruktivních návrhů. A já zastupuju TLN, Holandskou asociaci doprav, dopravcům. Zahrnujeme asi 6 tisíc společností od velkých dopravců až po malé a střední podniky. Máme asi 1500 malých dopravců. Jedná se především o dopravce, kteří jsou sami majiteli. Jsou velice pišní na to, že jsou malými podniky a chtějí zůstat malými podniky. Někdy tyto podniky pohltí větší podniky, ale v podstatě každý eh, začíná jenom s jedním nákladním automobilem. Já bych chtěl eh, zmínit některé závěry ETF a toho, co představili ve své studii. Eh, směrnice, o které diskutujeme, představuje ochranu pracujících. Myslím si, že to je dobrý výsledek. ETF se snaží chránit také OSVČ. V současné době existuje snaha změnit situaci. Proč najednou ZD dochází k náhlé změně. Došlo v sektoru, v odvětví k nějaké odpovídající změně, která k tomu vedla? Jak to vypadá za bezpečností OSVČ jako řidičů? Zhoršuje se tato bezpečnost? Máme dostupná čísla. Máme málo čísel, ale tato čísla ukazují na opačnou věc. Silniční doprava je bezpečnější díky iniciativě na úrovni EU a díky iniciativě na úrovni členských států. V EU máme nařízení týkající se eh, doby řízení a odpočinku. Máme zde digitální tachometr, který bude eh, dostupný řidičům a to vedlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. ETF poukazuje na to, že eh, nezávislí řidiči pracují minimálně 84 až 86 hodin za týden, každý týden v roce. Nařízení 561 romeno 2006 týkající se doby řízení a odpočinku není eh, pouze nařízením v sociální eh, oblasti. Eh, jeho Vedlejším dopadem je také to, že omezuje pracovní dobu pro zaměstnance a OSVČ. To znamená, že pracovní týden 84 až 86 hodin je v podstatě nemožný. ETF a poukazuje na to, že v současnosti eh, dochází a k tomu, že vznikají falešní OSVČ. Zahrnutí falešných OSVČ do směrnice je nejlepším eh, řešením. Některé členské státy úspěšně vyřešily otázku falešných OSVČ eh, odpovídající eh, legislativou. Já bych chtěl hovořit o některých principech. Podle TLN a některých ostatních organizací v zemích EU zahrnutí OSVČ, řidičů OSVČ je proti všemu, proti veškerým principům svobody otevřeného trhu. Je možné upravit pracovní dobu nebo otevírací dobu nějakého obchodu. Je možné upravit pracovní dobu pro chirurgy, elektrikáře, ale v žádném případě se nikde neupravuje pracovní doba OSVČ v žádném jiném odvětví. To znamená, že pokud bychom řidiče OSVČ zahrnuli do směrnice, představovalo by to nežádoucí precedent. Takovéto zahrnutí by vedlo a k přehnané byrokracii a šlo by to proti snaze snižování eh, byrokracie, jak to bylo stanoveno eh, ve zprávě Stojbr. Eh, neexistuje žádná možnost prosazování či kontroly v případě OSVČ. Digitální tachometr nemůže registrovat celou pracovní dobu. Zatímco zaměstnanec, řidič chce vykazovat samozřejmě svoje odpracované hodiny, OSVČ by se snažil vykazovat hodin co nejméně. A to se musíme uvědomit. Já bych se chtěl vrátit do 70. let, kdy ještě e, tachometr, digitální tachometr neexistoval. Tehdy řidiči museli zapisovat do knihy e, dobu práce a dobu řízení. Asi eh, je vám jasné, že eh, v této knize, kam se tyto věci zapisovaly, se hodně lhalo. Existují zde tedy problémy, pokud jde o zaznamenávání pracovní doby. Dodržování doby odpočinku je samozřejmě eh, dobré. Osebeče by neměly řídit více než 90 hodin během dvou týdnů. kontrolu je nutné provádět také napříč hranicemi. Abychom zachrovali stejné možnosti pro všechny podniky, je třeba prosazovat eh, nařízení o době řízení a odpočinku. je nutné, aby do roku 2012 eh, byl počet kontrol eh, zdvojnásoben a tím se zvýšila efektivita. Eh, někdy dochází ke zneužívání zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů. Směrnice dává možnost vzdálit se od ustanovení prostřednictvím například kolektivní smlouvy. Eh, jak ale eh, tuto situaci může řešit eh, OSVČ? Vzniká zde určitá nesrovnalost mezi zaměstnanci a OSVČ. Velká část dne řidiče je ale pokrytá nařízením o době řízení a odpočinku. Přesto ale práce řidiče zahrnuje také nakládání, vykládání, administrativu a tak dále. Pokud jde o OSVČ, je to podnikatel. Potřebuje mít licenci pro to, aby provozoval svoji společnost a z tohoto důvodu musí plnit požadavky ehm, solventnosti, eh, dobré reputace a tak dále. A pravidelně probíhají kontroly toho, jestli dodržuje takovéto požadavky. Eh, já si myslím, že eh, solventnost je také něco, co se kontroluje. A probíhá kontrola toho, jestli eh, má daní podnikatel dostatek financí. Podle eh, studie, která byla vydána minulý eh, týden, bezpečnost silniční dopravy je také požadavkem pro splnění podmínky dobré reputace, dobré pověsti provozovatele silniční dopravy. Pokud je o otázku, zda nás zajímá bezpečnost práce, eh, OSVČ, samozřejmě, že nás zajímá. Eh, je, z tohoto důvodu se snažíme je vzdělávat, pokud jde o ehm, dobré pracovní režimy. Eh, samozřejmě problém OSVČ ale v Evropě existuje. V Nizozemí máme detailní systém, který řeší otázky eh, danění a zaměstnání OSVČ. Eh, v Nizozemsku eh, byla vyřešena otázka falešných řidičů OSVČ. Z tohoto důvodu společnosti eh, se snaží mít skutečné zaměstnance a nezaměstnávat falešné osobeče, protože jinak by je legislativa mohla donutit k tomu, že budou za ně muset eh, zaplatit eh, také pojištění. Je nutné, aby k něčemu takovému došlo na úrovni celé Evropy a tak by byl byly vytvořeny stejné podmínky pro všechny. V současné době počet řidičů klesá, je jich nedostatek a to se bude v budoucnosti zhoršovat. V Nizozemsku máme problém se stárnutím populace a v budoucnosti bude potřeba na 8 tisíc nových řidičů ročně. Situace je podobná ve Skandinávii, Belgii, Francii, Polsku. Znamená to, že společnosti se budou snažit eh, udržet si své řidiče. A bude to také znamenat, že řidiči si budou moci vybrat zaměstnavatele s nejlepšími podmínkami. Pokud jde o bezpečnost silniční dopravy. Bezpečnost silniční dopravy je často používána jako... Prosím, dospějte k závěru. Jako argument pro to, proč by osoveče neměly být zahrnuti do směrnice. Pokud je o bezpečnost dopravy, není zde žádný důvod, proč bychom měli eh, dospět k závěru, že eh, OSVČ nějak více eh, ohrožují silniční dopravu než zaměstnaní řidiči. Řečník, Děkuji. Myslela jsem, že budete hovořit o logistice, ale mm, šlo zřejmě o něco jiného. Slovo má paní Andrea Kočis. Vy jste místo předsedkyní Verdy, předsedkyně sekce logistiky a poštovních služeb. Budete hovořit o bezpečnosti, ale možná, že budete mluvit o logistice, nevím. Máte slovo. Deset minut. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za tu příležitost, že zde mohu dnes hovořit. Jsem eh, zástupkyní eh, odborového svazu Verdi. Eh, v Německu máme na 2,2 milionů členů a soustředíme se mimo jiné na nákladní dopravu. Před sedmi lety se zákonodárce na úrovni EU domníval, že je nutné upravit pracovní dobu řidičů, aby byla chráněna bezpečnost silniční dopravy. A cílem bylo zvýšit tuto bezpečnost a zároveň vytvořit spravedlivé podmínky. Směrnice 2002 15 realizovala tento cíl a od březnu, března 2009 platí tato směrnice pro všechny eh, řidiče zaměstnance. Není ale odpovědajícím způsobem aplikována. Během posledních sedmi let se situace v Evropě skutečně hodně změnila. Máme stále silnější dopravu a eh, tím pádem se zkomplikovala také situace v nákladní dopravě. Eh, často řídí hodně unavení řidiči a bezpečnost eh, i ostatních účastníků dopravy je tak ohrožena. Komise Evropské unie nespochybňuje tyto skutečnosti, ale návrh komise o přepracování směrnice ignoruje skutečnost, že <clears throat> Řidič vedle řízení musí odvádět také jiné činnosti, jako nakládání, vykládání, čekání, čištění vozidla a tak dále. To e, není možné zahrnout e, do hodnocení digitálního tachometru. A já bych se chtěla zabývat otázkou, co by hovořilo pro a co by hovořili proti začlenění řidičů OSVČ do směrnice, anebo zda stačí to, že jsou zahrnuti do nařízení 561 lomeno 2006. Jde především o konkurenci. V současné době máme pracovní dobu 48 hodin týdně po období čtyř e, měsíců. Existuje zde nebezpečí, že OSVČ mohou pracovat až 86 hodin. Není, neexistují zde v případě OSVČ žádné požadavky, pokud jde o eh, odpočinek, které by bylo možno eh, kontrolovat. Eh, má to odpovídající dopady. Zahrnutí OSVČ do eh, v rozsahu směrnice by eh, mělo odpovídající dopady. Existují zde rozdíly mezi jednotlivými státy v EU, pokud jde o stanovování mest, pokud jde o sociální politiku a v souvislosti s tím eh, dochází také k rozdílům v pracovní době. Existují zde problémy pro eh, zaměstnance i zaměstnavatele, kteří dodržují pravidla, jsou znevýhodněni. Já se zaměřím na situaci v Německu. V Německu máme asi 54 tisíc eh, podniků v nákladní dopravě. Eh, velké procento z nich jsou malé podniky, které mají maximálně tři zaměstnance a asi 50 má pět a více zaměstnanců. Čtyři a více zaměstnanců. Asi 4 má více než 50 zaměstnanců. A strategie velkých podniků eh, znamená, že se snaží eh, zaměstnávat co nejvíce OSVČ. A Schenker, eh, což je velký podnik, provozující nákladní dopravu v Německu a ten v tomto roce eh, se snažil co nejvíce eh, svých zaměstnanců eh, převést do kategorie OSVČ. Jedná se tedy o falešné OSVČ. To se děje také v jiných evropských zemích. Dopravce Augustín dokonce nutí své zaměstnance, aby e, spláceli prostřednictvím leasingu své vozy a stávají se také falešnými oseveče. Situace se zhoršuje také v souvislosti s hospodářskou krizí. Dochází k poklesu 25 až 30 obratu a e, v souvislosti s tím e, stoupá insolvence především malých podniků. Znamená to, že eh, je stále tuší konkurence, pokud jde o náklady. Nyní k pracovním podmínkám řidičů. Eh, už po osmé hodině práce stoupá množství, eh, pravděpodob, stoupá množství nehod a po deváté hodině je tento nárůst velice silný. Po osmé hodině práce odpovídá bystrost řidiče člověku, který má v krvi půl promile alkoholu a po dalších hodinách toto omezení pozornosti ještě roste. Jenom za velice extrémních podmínek je možné tuto pozornost po osmi hodinách práce ještě zesílit. Při Eh, řízení po 8 hodině, tak eh, dochází eh, k, ke snižování pozornosti a to samozřejmě ohrožuje bezpečnost silniční dopravy. A to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance nebo o SVČ. Kontrolovat a dodržování pravidel představuje velkou byrokracii. Kontrole může, může, kontrola může probíhat jenom v daném členském státě a systém kontroly je velice eh, komplikovaný, a protože zde eh, jsou odpovědné jenom eh, jsou zde odpovědná různá ministerstva a tak s tím souvisí velká byrokracie. V Německu Spolkový úřad pro nákladní dopravu poukázal na to, že bezpečnost nákladní dopravě je alarmující dochází k nedodržování sociálních předpisů a to představuje velice silný faktor, pokud jde o zvyšování pravděpodobnosti nehod. Evropská rada pro bezpečnost dopravy v roce 2001 provedla studii, na kterou bych chtěla poukázat. U 20 nehod v nákladní dopravě hraje únava velkou roli pokud jsou řidiči unavení a nedodržují pravidla, jsou okamžitě odpovědní za e, nehodu a nebere se ohled na e, to, co říkají svědci. E, mnoho řidičů také podléhá takzvanému sekundovému spánku, protože jejich unavnost je velice vysoká. Každý rok umírá 40 tisíc lidí na evropských silnicích. Podle výsledků studie často dochází k tomu, že bezpečnost je odsunována na druhou kolej v důsledku eh, hospodářské, eh, hospodářského výdělku. Pracovní doba v silniční eh, dopravě hraje velice důležitou roli. V evropském kontextu musí existovat rovnováha mezi hospodářskými faktory a pracovními podmínkami. Nesmí zde docházet k žádnému posunu pouze jedním směrem. Na závěr bych chtěla říci, naším cílem je dosáhnout odpovídajících podmínek v oblasti nákladní dopravy a jde nám o lepší ochranu pracovních podmínek a zdraví všech řidičů. Chceme, aby všichni účastníci dopravy um, um, měli možnost účastnit se dopravy za uh, bezpečných podmínek. A jak zaměstnanci, tak OSVČ musí podléhat stejným požadavkům um, je těžké rozlišovat mezi OSVČ a falešnými OSVČ. Začlenění řidičů do směrnice o pracovní době je dobrým způsobem, jak se snažit pomoci těm podnikům, které dodržují požadavky. To je také příspěvek k dokažení, dosažení cílů Evropské unie. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji a někteří z vás četli velice rychle, ale všichni máte písemné projevy, takže vás požádám, abyste to poslali do sekretariátu a rozdáme to všem i těm, kdo nemohli být mezi námi. Zbývá nám 10 minut, víc ani minutu. Mám tady pět osob na seznamu řečníků. Eh, čili eh, dvě minuty eh, nebo jedna minuta, pak, když se ještě přihlásí někdo jiný. Chcete mluvit s pravodajkou na zeď, paní Bauerová, chcete mluvit teď nebo až na konci? Nakonec. Jako závěr nebo chcete počekat na nějaké otázky? To jsem si myslela, že to budete tak chtít. Takže dobře, nakonec. Chtěla, chci pozdravit, chtěla jsem pozdravit skupinu návštěvníků paní Kosta, ale bohužel odešli dřív, než jsme to mohli udělat, ale dost dlouhou dobu tady byli. Tak teď už to bude jenom minuta. Každý, paní Levlin Renie, pak pan Ron Balan. Budeme nuceni skoncovat, skončit ve francouzštině a v angličtině. Paní Renie, pan van Delven. Minutu každý. Äh, Děkuji. Nejdříve bych chtěla vyjádřit lítost nad tím, že evidentně eh, zde nemáme nikoho z Evropské organizace zaměstnavatelů. Já bych se chtěla zeptat, proč tomu tak je, že zde nikdo není. Jedná se o zaměstnavatele, kteří vyjednávají v Evropském sociálním dialogu. Pokud jde o lepší legislativu, Prosím vás, pokračujte, nenechte se ovlivnit. Máte jenom jednu minutu. Hovořili jsme o digitálním tachometru. Já bych v této souvislosti chtěla poukázat na projekt Better Regulation a pana Stoibera. A v této souvislosti požadoval, aby existovaly výjimky pro malé a střední podniky, pokud jde o digitální tachometry. Já bych to eh, chtěla zmínit v této diskusi, protože zde existují problémy se měřením eh, doby odpočinku a doby řízení. A já bych chtěla poukázat na to, jak důležité je, aby OSVČ, falešní OSVČ, a eh, byly zahrnuti do směrnice stejně tak jako ostatní. Děkuji, Peter van Dalen, pak paní Marken. Děkuji, dva konkrétní body. žádám řečníky, aby se vrátili k tomu, co říkal pan Kramer na začátku svého vystoupení. Proč by měli OSVČ spadat do této směrnice, když tomu tak v minulosti nikdy nebylo? Odpověďte na otázku pana Kramera. Další poznámka. V Evropě je celá řada združení a asociací OSVČ, například v oblasti vnitrozemské plavby a ty řeší zájmy těchto OSVČ. A když dojde k nehodě, tak eh, to má obrovské náklady a dopady. Je to paralela, která by bylo možné dodržovat a příklad následování a zajímavé srovnání. Paní Harkin a paní Brandt. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve otázka bezpečnosti silničního provozu. E, čísla nepodporují zahrnutí řidičů OSVČ, když mi někdo poskytne údaje o tom, že tito řidiči jsou větším rizikem než zaměstnanci, tak to není pravda. Každá legislativa, kterou schvalujeme zde, by měla být opřena o fakta a nestačí pouze se opírat o předpoklady a tvrzení v oblasti dopravy představují eh, problematičtí řidiči pouze 5 Je třeba se skutečně opírat o čísla a ne o dojmy. Falešní OSVČ je to problém, ale nevyřešíme to tímto způsobem. Nakonec tady vlastně vyřešíme jeden problém a vytvoříme další. Řešení falešných OSVČ není zahrnutím OSVČ do této legislativy. A konečně tachograf měří dobu jízdy. Jak budete pracovat eh, pracovní dobu? Budete mít inspektory práce, kteří budou sedět za krkem řidičům a budou měřit, kdy volají domů, kdy píšou faktury a podobně. Když něco napíšeme, musíme zajistit také naplnění. Paní Loha, paní předsedkyně, chci vám poděkovat za to, že jste uspořádala toto slyšení, protože nám vysvětlují naši skutečnou odpovědnost. Jsme tu ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a bylo prokázáno jednotými svědectvími, jak jsou situace různorodé a naše odpovědnost je posunout ev- sociální Evropu kupředu. Nemůžeme tolerovat, aby na základě rozhodnutí, která by byla v rozporu se směrnicí, která funguje od 23. března, abychom se vraceli zpět vzhledem k evropským cílům, které jsme si stanovili. Děkuji, že si na to pamatujeme. Paní Figueredo a paní Rakoncáry. Muito obrigada, senhora presidente. Um, que estamos em, posições muito diferentes. Děkuji, zdá se, že máme stanoviska zcela odlišná, avšak otázka našeho kolegy je oprávněná. Je to zásadní věc. Máme platnou směrnici, která není dodržována. A v této směrnici se předpokládá, že OSVČ budou zahrnuti. A to se mělo stát, ale nestalo se. A celý problém tkví právě v tom. A myslím, že zkušenosti které zde byly vysvětleny z Německa, toto všechno ilustrují. Děkuji paní Jakoncáry, omlouvám se paní Turina panu Hendlovi, už promluvili, nedostanou slovo po druhé. Paní Jakoncáry. Děkuji mnohokrát. Mám jenom jeden dotaz pokud je o působnost této směrnice, bude možné zajistit lepší kontrolu, tedy doby odpočinku a Měli jsme problém s francouzským tlumočením, takže já to stručně zopakuji v politice není možné volit mezi dvěma dobrými věcmi. Otázkou je, pokud jde o bezpečnost silničního provozu, kdybyste si mohli vybrat buď mezi přísnější kontrolou doby řízení odpočinku, anebo OSVČ jako status quo. Co byste si vybrali? Mnohokrát děkuji. Našim host, naše hosty prosím, aby se podrobili pravidlu dvou minut a potom naše zpravodajka bude mít poslední slovo. Paní Kočiš, chcete zahájit? Ja, die konkrete... Ano, byla zde položena konkrétní otázka. Proč teď OSVČ najednou mají být zahrnuti do této směrnice. To není jenom skutečnost, ale o této věci se diskutovalo už mnoho let a nyní tato směrnice, tato věc musí být aplikována. Existují zde stejné problémy u zaměstnanců, stejně tak jako u OSVČ. To je zcela jasné, to už bylo doloženo. OSVČ v doprově samozřejmě nepředstavují žádné větší riziko než zaměstnanci, ale pokud pracují příliš dlouho, představují také riziko. Nejde zde o to, jestli víc nebo méně, nejde zde o žádné porovnávání, ale jde zde především o to říci, že e, profesionální řidiči musí mít omezenou pracovní dobu ve chvíli, kdy se účastní veřejné dopravy nebo silniční dopravy, protože mohou ohrozit ostatní účastníky u volantu. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Poslední expert, pan Kramer, má slovo. Dvě minuty. Ja, dank vám, wel, ehm, mevrouw Děkuji. Proč? O Děkuji. Proč? ve směrnici právě teď. Pokusil jsem se to sdělit dokud jsem nebyl přerušen v posledních letech, v posledních deseti letech zhruba, Bezpečnost silničního provozu se zvyšuje. Všechny studie, všechny statistiky to prokazují. A to je nejlepší pozorovací stanoviště. Stále se zlepšuje a také narůstá počet kamionů na silnicích. Pokud je o absolutní čísla, eh, snižuje se také počet smrtelných úrazů a vybrat něco mezi nejlepší dobou eh, řízení a OSVČ. Eh, moje zkušenost dokazuje, že si vyberu obojí, ani ne jedno, ani ne druhé. To, co platí pro OSVČ, platí i pro zaměstnance, protože celá struktura odvětví způsobila, že je to nutné. Někdo hovořil o směrnici, která již platí. Ano, to je pravda. Na druhé straně směrnice může být upravena na základě návrhu komise, aby eh, osvědčil ať je tedy osobeč pokryta či nikoliv. Čili tady diskutujeme o rozhodovacím procesu. A je tady rozpor. Na jedné straně je tu návrh komise, abychom udělali takovýto návrh a šli tímto směrem. Na straně druhé chtít za každou cenu aplikovat tento systém, aniž bychom e, zohlednili e, různá kritéria. Děkuji, to je paradoxní. Děkuji a paní Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony, talán még nagyon rövid összefoglalóra van mód. Paní předsedkyně, snad mám dostatek času na krátké schrnutí. Já jsem si zde schromáždila mnoho informací, ne všechny se týkají směrnice, protože tato směrnice se týká vozu nad 3,5 tuny, stejně tak jako nařízení 561. Já jsem trochu zklamaná, když slyším, jak se zde hraje se statistickými údaji. Směrnice z roku 2002 maximalizuje pracovní dobu na 60 hodin, ale během čtyř měsíců to může být maximálně 48 hodin.